Dobré odpoledne, dámy a pánové. Buďte tak laskaví a odeberte se na svá místa. Pustíme se do práce pravidelná schůze pod výboru sede. Sekretariát již nechal rozdat návrh pořadu jednání na dnešní den. Pokud k tomu nemáte žádné poznámky, tak považuji tento návrh pořadu jednání za schválený. Ráda bych dodala jednu věc mezi našimi řečníky v druhém kole výměny názorů. Máme navíc další hosty což budou zástupci ukrajinské mise při Evropské unii, kteří nás budou informovat o výstupu misí ISDP. Také bych vás ráda chtěla informovat, že i když jako princip se snažíme poskytovat tlumočení do všech jazyků stálých členů, tak dnes máme určitý problém se švédštinou. Byli jsme o tom informováni skutečně na poslední chvíli tak eh, se velmi omlouvám, ale tlumočení do švédštiny není. Bohužel Many meetings taking place. Chorvačtina také není poskytována, protože současně běží paralelně velké množství schůzí a DG Inte nebylo schopné zajistit tlumočení do všech jazyků. Velice se za to omlouvám. Pokusím se zajistit, aby to příště bylo lepší. Chci vám připomenout, že toto zasedání jako obvykle je webstreamováno. Také byl rozdán protokol z minulého zasedání z 11. září. Pokud nemá, nebude mít nikdo žádné připomínky do konce tohoto zasedání, tak eh, bude tento protokol považován za schválený. A teď dovolte, abychom postoupili k prvnímu skutečnému bodu pořadu jednání. A dovolte, abych přivítala panelisty po levici, první osoba po mé levici pan Denis Roger, který je ředitelem pro součinnost a inovaci v Evropské obrané agentuře. Oddělení, které vede, je poměrně novým oddělením v rámci Evropské obrané agentury Je to ředitelství, které odpovídá v podstatě za tu hlavní věc, která se týká tohoto prvního bodu. To je výzkum související se společnou politikou. Druhým řečníkem je pan Slavomír Tokarský, který vede jedno z oddělení na generálním ředitelství pro podniky a průmysl, tedy je to zástupce Evropské komise. Na tomto DG odpovídá za letectví a námořní průmysl. On nás bude informovat jako druhý bude hovořit po panu Rožérovi. Pane Rožére, máte slovo. Dámy a pánové poslanci, výměna mezi Evropským parlamentem a Evropskou obranou agenturou, výměna názorů mezi těmito institucemi je dobrá, zavedená, osvědčená a jsem rád, že vám teď mohu vyprávět něco o výzkumu v této oblasti. Než se do toho pustím, tak bych chtěl vytvořit své uznání spolupráci, kterou poskytujete mé agentuře. To byly velice plodné, byla velice plodná spolupráce, projevilo se to i při zasedáních rady. Původně to působilo skromným dojmem, ale od prosince 2013 se podařilo v radě prosadit obranu opět na pořad jednání a tam došlo k určitému protnutí. Nyní můžeme občanům Evropy ukázat, že v oblasti kapacit a průmyslu, obraného průmyslu budujeme kapacity, které budou skutečně inovativní. Tady se jedná o strategické a inovativní prvky, které jsou středobodem naší pozornosti. Výzkum šéfové států a vlád se vyjádřili dostatečně jasně, co se týká odpovědnost agentury v komisi. A samozřejmě, že společně i s Evropskou komisí bychom, bychom chtěli podpořit i výzkum v oblasti uh, zařízení dvojího využití. Hovořili jsme o tom společně i samozřejmě se zástupci rady. A nyní, jestli dovolíte, bych obrátil vaši pozornost eh, na to, že výzkum této oblasti již existuje ve dvou oblastech. Jsou to dvě základní záležitosti. Jednak je to duální využití. To můžeme využít jednak eh, z stávajících programových různých rozpočtů, například pokud jde o Horizon 2020 Máme zde samozřejmě i sociální výzvy, kapitolu, která se týká této oblasti a snažíme se podporovat i externí politiku v této oblasti prevenci konfliktů, konsolidace eh, míru ve světě. A druhá oblast, pokud jde o tuto problematiku, o výzkum této oblasti, je skutečně v oblasti obrany. Vedou to členské státy v této oblasti. Jsou to různé oblasti, například eh, různé um, pozemní oblasti, námořní, letectví, informatika, komunikace a tak dále. Všechny aktivity v této oblasti, jinak samozřejmě nám leží na srdci inovace, to znamená No, v oblasti výzkumu a zároveň kapacity, to znamená rozvoj našich kapacit v této oblasti. Ce plan de développement euh, capacitaire de l'agence Čili pokud je o kapacity naší agentury, samozřejmě eh, potřebujeme i operační priority, které jsou nesmírně důležité v této oblasti naší společné obrany a bezpečnostní politiky. Čili ano, eh, pokud jde o hlavy jednotlivých států v této oblasti, co jim chceme říci, jaký signál. My chceme, aby šli ještě dál v této oblasti, využívali nové nástroje, nové nástroje v oblasti obrany, ale i inovací. A samozřejmě, že využívali stávající kompetence, které máme na všech úrovních dále různé nové nástroje v této oblasti. Nejde pouze o replikaci něčeho, co již existuje v rámcových programech nebo v horizontu 2020. Naopak, ne, v této oblasti se snažíme vytvořit programující nástroje, které ho Ty by umožnili vytvořit dostatečné kapacity v oblasti obrany pro podporu příštích operací, příštích aktivit společné obrany a bezpečnostní politiky. To znamená, že jednak jsou to synergie, které chceme využít v oblasti výzkumu na národní úrovni úrovni, v oblasti eh, výzkumu na úrovni Evropy a tak dále. A samozřejmě, že samozřejmě chceme vést různé programy na základě naší spolupráce, čili pokud jde o obranu, o různé nástroje. Chceme samozřejmě přijít se skutečnou hodnotou, hodnotou, posílit kapacity tam, kde to Evropa potřebujeme, zaměřit se na technologie, které jsou zásadní. Chceme strukturovat naše priority v této oblasti. Například pokud jde o rozvoj, um, rozvoj kapacit v této oblasti, o tom jsem před chvíličkou hovořil. Jsou to polivalentní různé kapacity v této oblasti, které jsou součástí různých plánů a které by mohly být součástí společné obrané politiky. A právě zde by Evropa mohla reagovat i na vnější krizové situace, i přesto, že máme omezený rozpočet polivalentní. To je velice důležité, to je velice důleva, důležité slovo, důležitý výraz. Já zde nevidím ani jednu prioritu v této oblasti rozvoje našich kapacit, které máme k dispozici, které by byly užitečné jak v oblasti civilních aktivit, různých misí, ale i obraného charakteru na celoevropské úrovni. Dále jsou to nástroje pro posílení inovačních postupů chceme se zacílit této oblasti, zaměřit se na inovační technologie, témata, která jsme již definovali na úrovni členských států i v rámci naší technologické pracovní skupiny. Když hovoříme o jednotlivých sektorech, o jednotlivých odvětvích, to, co je důležité, je rovněž naše kapacita, naše kapacita, inovační kapacita, naše konkurenceschopnost. Samozřejmě, že i možnost využívání strategických různých nástrojů pro naše společnosti. Máme zde různé přípravné akce, které se týkají kapitoly, které by, měla, které by měly posílit jednotlivé sektory a konkurenceschopnost. A tomu se věnovala i Rada v prosinci eh, loňského roku. Toto je velice důležitý úkol. Samozřejmě vyžaduje to spolupráci všech aktorů, samozřejmě členských států. Členské státy Ehm, nesou na svých bedrech eh, tu operační dimenzi a samozřejmě i volbu určitých kapacit v této oblasti, která se týká společné obrany a bezpečnostní politiky. A poté je to Evropská komise, Evropská komise, která v oblasti výzkumu, v oblasti mm, obraného sektoru je rovněž průkopníkem a právě proto dokonce do začátku roku 2016 by měla přijít s určitými návrhy, tak abychom ty přípravné akce mohli zahájit již na začátku roku 2017. A dále je to Evropská obraná agentura, další hráč, která má obrovské zkušenosti v této oblasti, pokud jde o priority, technologické priority, kapacity, které potřebujeme budovat a samozřejmě, že i vedení rozsáhlých projektů, do kterých jsou zapojeni e, státy, ale i jednotlivá odvětví. To, co nám chybí a to chci říct si upřímně, je dostatečný rozpočet samozřejmě, protože kvalita našich procesů v oblasti identifikování prioritních oblastí výzkumu je větší než ty prostředky, které máme pro financování jednotlivých projektů. Samozřejmě Federica Morgherini nedávno se, um, i v Evropském parlamentu v rámci slyšení um, zmínila o tom, že bude využívat plně možnosti této agentury. A já to vidím jako velikou příležitost, velikou příležitost, tak aby naše role byla konkretizována, byla posílena. A nyní, pokud je jednotlivá průmyslová odvětví, tam rovněž mm, očekáváme různé návrhy, protože samozřejmě, že na ně bude mít do, největší dopad všechny ty jednotlivé projekty dále, oblast duševního vlastnictví, ochrana v této oblasti. A dále je to samozřejmě i role Evropského parlamentu. O tom jsem se zatím ještě nezmínil. Proč? Protože mám trošičku pocit, že vás nemusím přesvědčovat, protože zde proběhla nedávná rozpráva, dále to byla zpráva, které jste se, které jste se věnovali společně s výborem ITRE, mm, čili jistě znáte tuto problematiku velice dokonale. Ovšem zde potřebujeme další kroky, něco, co bude důležité pro obranu celé Evropy a zároveň i v oblasti inovací. To jsou hlavní prvky, které jsou důležité eh, i, a které očekáváme i z vaší strany, především u pilotních projektů, které eh, vzešly z vaší strany a které obdrželi velikou podporu i v AFETu, v ITRE a i v výboru pro rozpočet Evropského parlamentu. Jsem nesmírně rád, i pokud jde o to, jakou roli chcete udělit agentuře v tomto ohledu, chcete spojit různé aktéry, otestovat různé mechanismy, různé modality, různé možnosti, i včetně možnosti spolufinancování spolufinancování jednak evropských fondů, mezivládních prostředků, a samozřejmě to bude důležité nejenom pro operační, pro aktéry, pro samotné účastníky, ale i pro daňové poplatníky. A nyní pokud jde o daňové poplatníky, několik slov. Já samozřejmě chci, abychom využívali optimálně jednotlivé zdroje, prostředky bez duplikování, abychom zdůraznili synergie v oblasti technologií, různou aplikace, ať už jde o, samozřejmě o synergie civilního sektoru, obraného sektoru, ale zároveň pokud jde o řízení na evropské úrovni, úrovni, na mezivládní úrovni, samozřejmě nezapomíná je přitom na soukromý sektor, který je rovněž důležitou roli. Čili co bych si přál, co bych si přál jakožto daňový poplatník v této oblasti, je spíše pragmatický přístup, který by umožnil využívat opravdu maximálně každé euro, které zde investujeme, aniž by došlo k nějakému kontraproduktivnímu výsledku. A nyní, jestli dovolíte, jak by ty přípravné akce, jak bychom mohli pokračovat, jaký bude další vývoj? Samozřejmě, že to je pouze první etapa, to je pouze um, určité mm, zatím eh, jedno období. Mm, naším hlavním cílem je ovšem implementace určitých nástrojů, konkrétních nástrojů v této oblasti výzkumu, která vezme v potaz společnou obranu a bezpečnostní politiku celé Evropské unie. Toto je náš hlavní cíl. A pro dosažení tohoto hlavního cíle samozřejmě to připravené akce musí přijít s hmatatelnými, s hmatatelnými výsledky v určitém zredukovaném čase, tak abychom opravdu měli něco hmatatelného, konkrétního do budoucna, na čem můžeme stavět. A zároveň musíme zajistit to, aby i veškerá průmyslová odvětví se do toho zapojila. Potřebujeme samozřejmě geografické, co možná nejširší pokrytí. To je nesmírně důležitá právě proto i ta metoda, metoda práce je stejně důležitá jako samotný obsah, protože je to právě tato metoda, která by měla být opětovně využitá pro, řekněme, ještě větší akce, rozsáhlejší projekty. A pokud je o samotný obsah, Musíme si stanovit především priority pro naši práce, tak aby jsme měli jednak mm, eh, například analýzy eh, proveditelnosti, technických možností, jasnou cestu do budoucna a samozřejmě musíme mít celou škálu různých projektů, které bychom eh, byli schopni rovněž technologicky mm, demonstrovat, prokázat a tak dále. Samozřejmě, že je důležité, aby zde eh, byla i určitá revize celého tohoto programu ještě mm, předtím, než bude operační, než bude implementován, aby byl skutečně životaschopný, abychom zajistili jeho životaschopnost do budoucna. Pokud je jednotlivé modality, samozřejmě, že tato oblast je nesmírně citlivou problematikou a právě proto bychom se měli zaměřit na zásadní oblasti. Jednak jsou to oblasti duševního vlastnictví, práv této oblasti, tak aby členské státy mohly využívat výsledky výsledky, ke kterým dospějeme v této oblasti a zároveň, aby to byla určitá podpora, stimul pro naše jednotlivá průmyslová odvětví. A dále jsou to finanční mechanismy, které jsou zásadní. Jednak je to teda kofinancování mezi členskými státy a i rozpočtem na evropské úrovni. Ve všech těchto oblasti jsme společně, společně organizujeme s komisí různé semináře. 21. Eh, listopadu proběhne první takový seminář. Já bych využil příležitosti toho, že pan Tokarský zde sedí po mé levici. Rád bych mu poděkoval za úžasnou spolupráci mezi našimi dvěma pracovními skupinami. Členské státy a samozřejmě jednotlivé sektory se budou účastnit na těchto, semi, se, na těchto různých um, mm, seminárech, různých uh, samozřejmě společně pořádaných akcích a doufám, že i váš výbor bude zastoupen. Tím bychom mohli samozřejmě ještě posílit konvergence našeho pohledu na celou problematiku. Na závěr bych rád řekl, že musíme být účinnější a pragmatičtější. Musíme samozřejmě odstranit takovou často sterilní rozpravu mezi jednotlivými institucemi. Jenom to může být koronováno úspěchem. I ten mandát, který jsme měli z Rady z prosince 2013, dále je to vaše snaha získat větší, kvalitnější spolupráci na evropské úrovni a příprava Rady v červnu 2015. Právě v tom takto by jsme mohli i v naší oblasti společné obrané politiky reagovat na všechny výzvy, kterých je čím dál tím více ve stávajícím světě. A tím se dostávám i eh, k úterý z minulého týdne, tam proběhla výměna názoru s AFETem, já jsem, se, eh, jsem sledoval tuto rozprávu, obrana, společná obrana, bezpečnostní politika, samozřejmě toto jsou věci, které um, jsou propojeny s naší strategickou autonomií, s naší schopností reagovat uh, a dodržovat naše hlavní priority, hodnoty a samozřejmě se snažíme o největší možný dopad v oblasti inovací a samozřejmě i předané hodnoty, protože každé euro, které zde investujeme, má multiplikační dopad na celou ekonomiku, na veškerá odvětví našeho hospodářství. hospodářství. Já doufám, že váš nový výbor v tomto novém složení, složení bude právě reagovat na všechny tyto nové výzvy velice razantně. Rád bych vám poděkoval za vaši pozornost a těším se na další výměnu výměnu našich společných názorů. Děkuji. Thank you, Mr. Roger. Děkuji, pane Rožere. Teď bych ráda dala slovo panu Slavomíru Tokarskému, který je šéfem oddělení pro letectví a námořní průmysl generálního ředitelství pro podniky a průmysl. Prosím, máte slovo, pane Tokarsky. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych dodat pár věcí, protože Spoustu témat již můj pan předřečník zmínil, což je ostatně i důkaz naší vzájemné dobré spolupráce. V podstatě pro vás máme na srdci to samé. Řekl bych něco málo o synergii, o součinnosti mezi výzkumem pro civilní a obrané účely a pak vás řeknu něco o tom, jak jsme na tom s přípravnou akcí pro budoucnosti. Chci říci, proč komise vůbec spustila tuto eh, aktivitu. Jde o to větší synergii mezi civilním a obraným výzkumem. Stále, když hovoříme o užitečnosti a racionálnosti tohoto výzkumu, tak je nutné přilížet k tomu, že stále klesají rozpočty na obranu a jde o to, aby Evropa byla i v budoucnosti schopná kvůli své vlastní bezpečnosti být připravena na situaci, kdy může průmysl být žádán, aby splnil všechny požadavky. To znamená, proto jsou tady ty dvě akce z prosince 2013 jsme velice rádi, když můžeme sledovat, že parlament i rada, obě tyto instituce podpořily tyto akce a dali nám mandát pro to, abychom implementovali spolupráci především s Evropskou obranou agenturou. Krátce k té synergii zboží, zboží dvojího užití. Příležitost vychází z faktu, že velice často velká část obou těchto výzkumů je stejná. V podstatě 60-70 eh, obraných eh, výzkumů může být využito pro oba účely. To je přesně to, kde synergii dnes hledáme. I když víte, eh, ten horizont 2020 se soustředí na tu civilní oblast, ale přesto je tady celá řada projektů, které se budou realizovat a my vidíme potenciál, že můžeme převzít ten výzkum a můžeme to vyvinout na další technologickou úroveň i mimo rámec Horizontu 2020. Konkrétně, co teď právě děláme a děláme to společně s Evropskou obranou agenturou, snažíme se využít co nejvíc těch synergických potenciálů ve všech možných oblastech. Jde o ty prvky, které se snadno hodí k, využití dvojí, k dvojímu využití. Jedná se tady o ty klíčové technologie a různá doporučení, která pak jdou k vysoké skupině v rámci KEC. Snažíme se obrátit pozornost té obrané sféry na tyto projekty. Ty, které se budou realizovat v příštích letech, by mohly být potenciálně zajímavé a mohly by splňovat požadavky na synergie, které my máme. Také jsme zveřejnili zhruba před dvěma dny, myslím, že to bylo v pátek, příručku pro malé a střední podniky, příručku, která mimo jiné vysvětluje podrobně, jak je to s projekty dvojího využití, jak se do nich pouštět. Je to možná, eh, možné podporovat i ze strukturálních fundů. Dále jsou tu projekty typu Kosmo pro malé a střední podniky a Horizon 2020. Myslíme si, že doufáme, že tahle příručka pomůže té myšlence zboží dvojího využití. Ono to zatím nebylo příliš možné, ale respektive možné to bylo, ale málo malých a středních firm to využívalo. Jde tedy o to, aby to dvojí využití bylo, bylo více využíváno, aby se pro tyto účely více využívaly všechny možnosti financování. Uh, Teď k té přípravné akci. A zase, jak pan Roger řekl, ono to není přípravná akce sama o sobě. pravidla, pravděpodobně to bude mít omezené finanční objemy a e, moc se na tom nedá změnit. Co se ale změnit dá, je to, že poprvé v budoucím víceletém finančním rámci můžeme mít eh, výzkum v oblasti SBOP plně v této oblasti. To znamená, měli bychom se plně podívat na modality, na obsah a na harmonogram této přípravné akce. Je důležité mít na mysli, jaká je přidaná hodnota toho, že tento výzkum jeho výsledky budou implementovány na Unie. Myslím, že skutečně můžeme zmínit alespoň tři prvky. Za prvé, to je průmyslový úhel pohledu. Jde o to, že doufáme, že tím, že poskytneme financování na evropské úrovni, budeme stimulovat průmyslovou spolupráci, budeme stimulovat vznik průmyslové sítě a tak, aby se dosáhlo určité kritické míry, které by se jinak dosáhnout nemohlo. Tímto způsobem, tímto typem podpory také můžeme pomoci průmyslu k tomu, aby vyvíjel, udržoval tu průmyslovou kapacitu, která je potřebná teď, ale bude potřebná i v budoucnosti na rozvíjení kapacit souvisejících s SBOP za účelem zvýšení bezpečnosti Evropské unie. Druhý prvek přidané hodnoty jsou kapacity SBOP. Viděli jsme, a plyne to z posledních závěrů rady, že jsou to kapacity, na nichž bylo dosaženo schody mezi členskými státy. Můžeme jich v budoucnosti využívat více tím, že poskytneme podporu výzkumným kapacitám, které umožní Unii, aby poskytla více instrumentů k celému tomu instrumentáriu SBOP. To znamená, týká se to kapacity výzkumu, kde jde o to, aby ta kapacita byla uchována, protože je potřebná pro bezpečnost Evropské unie. Také máme do budoucna myšlenku e, rozšíření kapacit. V podstatě se budeme snažit pomáhat členským státům, aby dávali dohromady své různé kapacity a schopnosti, co si jako platforma, která by umožnila poskládat své potenciály. Jeden z dobrých příkladů je třeba námořní bezpečnost, kde se to teď už tak praktikuje. Jde o to, že Evropská unie poskytuje ono platformu, kde se třeba dá provozovat výměna údajů mezi členskými státy. To je po mém soudu velice důležitá věc, která může být do budoucna nadmíru užitečná. Možná mi dovolte říci několik slov o e, časovém rámci. Snad eh, víte, že komise již připravila takovou cestovní mapu, která byla přijata v červnu tohoto roku. A tam eh, jsme hovořili o specifikách, o tom, co je třeba zajistit a nyní chceme společně eh, zahájit celou řadu workshopů věnovaných SBOP Eh, chceme, abychom dali dohromady zúčastněné strany, zástupci členských států, zástupce průmyslu a samozřejmě i zástupce Evropského parlamentu, abychom dosáhli eh, společného chápání toho, co by mělo být obsahem přípravných akcí. Z našeho pohledu by bylo ideální, kdybychom dosáhli takového eh, pokroku, který eh, by eh, mohl být již zaznamenán na červnové radě v roce 2015 abychom eh, učinili kroky k finální fázi přípravné akce. Jistě, já se domnívám, že před několika měsíci, když jsem tu byl, že jsem se asi zmiňoval o tom, že pro zahájení přípravné akce je nejtěsnější datum rok 2018 a nyní eh, v mezidobí jsme spolu s našimi eh, kolegy z správní služby služby a z e, generálního ředitelství pro rozpočet jsme stanovili rok 2017. Je to možné, e, protože bychom chtěli ukázat ty projekty, které budou zahájeny v rámci přípravné akce a mohou být e, ukončeny včas pro dobu diskutování o dalším rámcovém programu a o dalším rozpočtu na 2017. Kdybychom zahájili tuto akci v roce 2018, neměli měli bychom dostatek času, abychom přinesli opravdu tu přidanou hodnotu přípravné akce. Pokud zahájíme eh, kroky v roce 2017 eh, v rámci sestavování rozpočtu, budeme moci první návrh přípravné akce prezentovat již eh, na jaře 2016. Nemáme tedy tolik času. Rok 2015 má ukončit veškeré diskuze se změnými stranami, abychom se dohodli na společném chápání první přípravné akce eh, bude třeba představit tento projekt a začlenit ho do rozpočtového cyklu. Eh, to bude již koncem roku 2016 a chtěli bychom eh, tu skutečnou přípravnou akci zahájit v roce 2017. Dobře, myslím, že tady skončím a těším se na vaše otázky. Oh. Thank you. Děkuji. Děkuji za tyto obsáhlé prezentace, pánové. A než dám slovo členům našeho výboru, aby přispěli do diskuze, aby vám kladli otázky. Dovolte, abych i já položila dvě otázky. Směřuji je na oba dva z vás. Za prvé, přístup ke strukturálním fondům. A jak chápu výzkum v oblasti dvojího užití, a posílení spolupráce mezi členskými státy a institucemi Evropské unie. Také v rámci programu Horizont 2020. Jak byste chtěli zajistit tu eh, složku soudržnosti? A jaké výsledky podle vašeho názoru má přinést eh, úspěšně provedená přípravná akce? a dále zahájení systému výzkumu, protože v současnosti tu jsou ještě obrovské diskrepance. mezi jednotlivými členskými státy, zejména mezi těmi starými a novými. Jak chcete tedy zajistit tu složku soudržnosti? A za druhé, chtěla bych se zeptat na kritéria. Na kritéria spolupráce s třetími zeměmi v rámci tohoto programu. Také bych se chtěla zmínit o využívání fondu soudržnosti ve vztahu s příslušnými projekty. Tady je určitá složka, jak vnitřní, tak i vnější spolupráce, tedy spolupráce s externími partnery. Jaká by měla být struktura takovéto spolupráce, jaká kritéria byste chtěli použít? A pan Eller by se chtěl k tomu také vyjádřit. Nejprve položíme všechny otázky v rámci prvého kola a potom budete moci odpovídat. Ano. Já bych se chtěl vrátit k otázkám, které položila paní předsedkyně. Soudržnost je eh, zcela jasná, tady žádná není v rámci horizontu 2020 eh, v rámci eh, rozšiřování misí. Tady jde tedy o excelenci a o soudržnost, ale já bych měl dvě otázky. Analyzovali jsme pracovní program na léta 2014 a 2015 a pokud se eh, na ně pořádně podíváte, alespoň podle toho, co bylo předloženo eh, parlamentu a eh, postup komitologie, tedy projednávání ve výborech, stále ještě trvá. A Eh, boj proti eh, trestné činnosti a terorismu. To je eh, přiřazeno k té složce misí a je to trošku teoretické, ale z praktického hlediska, když odkazujeme na jiné mise, když se tedy do toho zahloubáte, tak v eh, té vnitřní bezpečnosti a vnější bezpečnosti. Tady je přípravná akce, humanitární mise, eh, řízení informací, dále odkaz na infrastruktury eh, pro civilní externí akce EU a to mě velice překvapilo, protože všechny tyto otázky Eh, se netýkají z technického hlediska dvojího eh, užití. My hovoříme o civilních vojenských akcí. Eh, proč byla tedy ta vojenská část vyčleněna? To ukazuje tedy zrovna tím směrem, který jste oznámili. A má druhá otázka by zněla. Tady je určité rozdělení struktury, alespoň Eh, parlament se tedy zabýval SBOP a má to dvě eh, stránky mince. Je tu politický aspekt a potom jsou tu tedy ty eh, mise SBOP a v minulosti byly eh, vyčleněny prostředky pro výzkum, který alokovalo generální ředitelství pro průmysl a eh, rozlišovalo se mezi úkoly, tak říkajíc a nyní tyto prostředky, rozpočtové prostředky a ty struktury se přidělují podle eh, ředitelství, generálního ředitelství Home. A to je tedy úplně odlišná struktura. Jaký byl tedy záměr komise udělat tento přesun 1,7 miliardy eur z generálního ředitelství průmyslu na eh, eh, generální ředitelství Home, zejména je to velice zase odlišný přístup eh, alokování prostředků, eh, který se týká SBOP a který se týká průmyslové eh, politiky, ale to nemá vůbec nic společného s generálním ředitelstvím pro vnitřní záležitosti. Ničihom. Děkuji, paní Losing. Budu hovořit německy. Pane Roži, Uváděl jste, že bychom se měli vcítit do situace daňového poplatníka. A z toho se také vyvotil svůj závěr a prezentoval jste ho. Já se pokusím vcítit do situace daňového poplatníka a v tom případě bych si dovedla představit, že bych si přála, aby se dodržovaly opatření smlouvy eh, Evropské, eh, Evropské smlouvy, článek 42 odstavec 2, tedy financování opatření, které eh, jsou z evropského rozpočtu a jsou vlastně zapovězeny v tom úvodním eh, prohlášení šlo, pokud jsem to správně pochopila, bylo to také eh, řečeno, že musíme eh, myslet za hranice bariér a tou bariérou také myslíte, že toto opatření v Evrop- ve smlouvě o fungování Evropské unie bychom měli pominout. Dovedeme si představit tedy výzkum v oblasti SBOP v souvislosti s bezpečností, také to jde o to, když hovoříme o civilně vojenském eh, výzkumu, který by se měl propojit, že bychom takto obešli tuto bariéru. Dobře, tak bych to pochopila, ale z toho, co říkáte, mi vyplývá určité úsilí nějakým způsobem překonat takovéto bariéry. A opírám se o tom, co je uvedeno ve eh, zprávě komise, kdy, a pan Ihler o tom také hovořil, kdy se hovořilo o přípravných akcích, přípravných opatřeních a tady je to naprosto jasně uvedeno. Týká se to zajištění prostředků pro eh, výzkum s vojenským kontextem a já bych eh, na to ráda dostala odpověď. Jde o to, abychom v tomto smyslu eh, tu smlouvu o fungování Evropské unie eh, řešili tak, že v této souvislosti nejsou žádné prostředky. A mám ještě jednu otázku. Hovoří se o tom, že skupina osobností Group of Personalities bude do těch přípravných akcí zapojena relevantním způsobem, protože ty eh, už jsme měli u poslední skupiny Group of Personalities bylo kritizováno, že složení této skupiny bylo velice jednostrané. Jak je možné zajistit, aby eh, bylo trošku pluralističtější složení této skupiny? a aby se těchto opatření eh, také účastnili ti, co to kritizovali. Eh, pokud to bude jako dříve, tak se eh, vystavujeme nutně kritice a já to teď trochu vyhrotím, že nějaká lobby si tedy může dát dohromady program podle svého přání. Děkuji. Uh, a nyní paní Sebajls a potom dostanou slovo ostatní poslanci. Děkuji. Já bych měla více či méně úplně stejnou otázku jako předřečníci. Skupina zelených je eh, proti využívání evropských prostředků na obranu jakýmkoliv způsobem eh, protože tady eh, vidíme několik důvodů. Jeden z těchto eh, důvodů, tady nevidíme žádný právní základ pro využití prostředků pro tyto účely a jak byste eh, tedy zajistili konkrétně definovaný výzkum, jaké to má limity, omezení a má to být má to být využití z evropských fondů, která rozpočtová linie, rozpočtová položka by to tedy měla být. Pokud to nebude financováno e, v rámci horizontu 2020. Děkuji. Pan Gáler, vy jste už měl hovořit, omlouvám se, ano, děkuji. Já se omlouvám, že jsem nemohl přijít dříve, ale souběžně se koná Já jsem tady vůbec eh, nebyl. Já jsem se musel zúčastnit vytvářetí delegace, protože tu delegaci vlastně vedu, to všechno probíhá souběžně, omlouvám se, mám otázku na pana Roži. Vy jste zdůraznil, že u přípravné akce, u přípravného opatření bude důležité, co potom bude následovat. Otázka tedy zní, co očekávají členské státy eh, od eh, výzkumu v souvislosti s SBOB, které potom bude eh, možné mít i jako součást rozpočtu po roce 2020-2021. Je to také otázka na komisi. Pane Tokarský, vy jste hovořil o výzkumném programu programu 20, Horizon 2020 a o čistě civilním zaměření s tím programem eh, výzkumu v souvislosti s SBOB a s tou výhradou pro civilní účely, jak chcete dále postupovat. Civilní výhrada byla převedena tedy konkrétně do podoby programu, já se domnívám. A eh, z části je to i odpověď na to, co právě říkala kolegyně za zelené. Já se domnívám, že omezení by mělo vypadat tak, že s tímto eh, výzkumem budeme podporovat vlastní mise SBOP. To je ten rámec. Eh, děláme politiku, kterou podporují eh, členské státy i parlament, ne sice jednomyslně, ale podporuje to velká většina. A když uspořádáme takovéto mise, tak je třeba z jiných pro naprosto je podporovat z jiných prostředků Evropské unie. Myslím, že to nemá vůbec žádný smysl, abychom eh, schizofrénně eh, se pokoušeli konstatovat, tady jsou ti dobří, ti špatní. Naše společná eh, zahraniční a bezpečnostní politika, naše společná bezpečnostní a obranná politika je morálně opodstatněná, není některak špatná a podle mého názoru je možné i z jiných rozpočtových linií, specificky pro tyto mise, které společně uskutečňujeme, eh, uvolnit prostředky. To by byla má odpověď, ale já bych si velice rád vyslechl, jak vy se na to díváte. Thank you. Děkuji vám. Snad bych měla nejprve předat slovo panu Rožerovi a potom panu Tokarskovi, abyste odpověděli na tyto otázky.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 paní předsedající. Mnoho dotazů, tak začnu toho prvního. Přístupu ke strukturálním fondům. Mohl bych říci, že hodně spolupracujeme s Evropskou komisí v této oblasti a snažit se podívat na limity využití toho, těchto fondů pro prostředky duálního použití. Samozřejmě, že tyto fondy nemůžeme využívat pro obrany účely, ovšem u duálních projektů ano, můžeme. A děláme to spolupracují na tom všechna ministerstva, která jsou zodpovědná za strukturální fondy mm, a to, to oblast v jednotlivých členských státech. Vybrali jsme určité projekty a snažíme se zaměřit tyto projekty takovým způsobem, aby to bylo kompatibilní se strukturálními fondy a to znamená, že některé projekty duálního využití mohou být právě financovány těmito fondy. To znamená, že je to určitý doplňkový nástroj pro výzkum, inovaci, včetně oblasti duálního využití. Dále je to problém soudržnosti, koheze. Komise vám jistě řekne více podrobností, toto je jejich téma. Já vám mohu říci, že u nás, naší agentuře, my, jsme, my věnujeme velikou pozornost malým a středně velkým podnikům a geografickému vyvážení. Není to vždycky jednoduché, samozřejmě častokrát jsou odvětví pouze koncentrována v určitých zemích a tak dále, v určitých regionech. Ovšem, my chceme, aby všechny členské státy byly zahrnuty, včetně těch států, které, ve kterých je obrané odvětví ve špatné situaci, kde se snažíme nějakým způsobem posílit autonomnost, i pokud jde a o a nezávislost, pokud jde o dodávky v této oblasti a jednotlivá obrana, obrané složky obrané odvětví. A dále, pokud je o obsah eh, výzkumu, který je propojen eh, s oblastí politiky SBOP, tam bych to rovněž přenechal eh, komisi. A dále jsou to, je to evropský rozpočet, jeho části využívány pro některé aktivity SBOP. Myslím si, že právní základ bychom měli oddělit od daňového poplatníka. Článek 42 smlouvy pro mě je nespochybnitelným právním základem. Nevím, zda všech, všichni daňoví poplatníci znají tento článek Evropské unie. Ovšem, měli bychom být pragmatičtí. Pokud eh, striktně interpretujeme tento článek 42 smlouvy o Evropské unii, Samozřejmě, že tím pádem eh, bychom mohli, za, eh, bychom mohli zapomenout na horizont 2020, protože tam prostě je určitá úroveň pouze um, určitého typu technologií, mm, nesmí se zde zabývat vůbec tržními eh, aktéry, pouze předběžné, předběžná etapa eh, veřejných zakázek je zde povolena. Víte, to duální využití, to je jaksi mm, je v jako kdybychom to dali na opozici um, vojenskému či civilnímu využití. My ovšem hovoříme o technologiích, které mají multifunkční využití. A to, co je zde velice důležité, je maximalizovat. Maximalizovat ekonomický dopad, maximalizovat výsledky, které by z toho mohly vzniknout. Proto zde existuje kompromis, jsou zde určité možnosti duálního využití, mm, jinak žádné výjimky v rámci Horizontu 2020, které se týkají eh, obraného využití či obrané oblasti, to ne. Já si myslím, že je to překážka. Je to kontraproduktivní překážka, kontraproduktivní ekonomickému rozvoji a ano, když to skombinuji s tím pohledem daňového poplatníka, ano, jsou zde určité právní bariéry a to nemusíme hovořit pouze o smlouvě. Například i u toho horizontu 2020 tam je článek 19, kde se hovoří o konkrétních aktivitách, které, které uh, Eh, se mohou zabývat pouze civilní aplikaci v rámci Horizontu 2020. To znamená, že my striktně, striktně dodržujeme tento článek 19. Pokud by, ano, pokud bychom chtěli do budoucna maximalizovat využití každého eura daňového poplatníka v rámci stávající rozpočtové krize, tak já bych řekl ano, do budoucna bychom mohli udělat ještě více, pokud jde o využití synergii civilních a obraných oblastí, tak jak o tom rozhodla i Evropská rada z prosince lonského roku. Poslední dotaz. Pane Galere. Ano, mnoho očekávání z těch přípravných akcí, následné akce, projekty. Mohu vám říct jenom to, co já v podstatě zažívám každodenně. Když se podívám na jednotlivé kategorie jednotlivých technologických skupin, já si myslím, že je jednoduše zvýšit, zvýšit úroky a, e, než, než navýšit e, finanční prostředky. O tom již jsem hovořil. Já si myslím, že ten, ta kvalita toho našeho procesu, ta možnost identifikovat klíčové priority, které jsou konsenzuálního charakteru, které podporuje většina členských států, tato naše kapacita je mnohem, mnohem větší a lepší než naše kapacita získat finanční prostředky pro další rozvoj těchto technologií. To, co je velice zajímavé, a hovořil jsem o tom v mém projevu, když se podíváme na jednotlivé priority, které vyplývají z, z, ze stávající aktualizace rozvojových plánů, když se podíváme na všechny tyto schopnosti, kapacity a tak dále, nyní hovořím o těch skutečných schopnostech a možnostech, duální využití jejich aplikace, když hovoříme například o e, leteckém mostu mezi jednotlivými regiony a tak dále, humanitární pomoc, potraviny. Když se podíváme na reálné kapacity, schopnosti na ochranu proti improvizovaným výbušninám, um, kyberochrana a tak dále. Toto všechno můžeme využít jednak z vojenské oblasti, ale zároveň i z civilních misí uh, společné a bezpečnostní politika je ovšem klíčová otázka ze strany členských států, nebo teda pro členské státy je následující. Pokud by byly politické bariéry překonány a pokud by došlo k rozhodnutí skutečně udělat něco v rámci SBOP, budeme mít prostředky? Já bych eh, váhal z odpovědí. Pokud eh, eh, nic neuděláme, tak zítra bude ta odpověď ne. A to je pro mě klíčová otázka. Zda si chceme udělit možnosti, prostředky pro externí akce bez ohledu na typ těch misí a to je pro mě základní dotaz s ohledem na otázky spojené s SBOP. Děkujeme, pan Tokarský má slovo. Koheze, soudržnost, i v oblasti obrané industriální báze. Zde neexistuje nějaký zázračný lék. Toto je otázka, která odpovídá tomu, jak vypadá realita v terénu. Každý členský stát si asi chce uchovat určitou obranou bází sám pro sebe. A zároveň zde máme několik členských států, kde tato industriální základna je konkurence schopnější a pokud bychom všechno ponechali pouze na tržní síly, tak by mohlo dojít k útlumu mm, této industriální báze jednotlivých členských států. Samozřejmě, že kompetence komise v této oblasti jsou omezeny, ovšem podpora strukturálních fondů pro duální využití, to je velice praktická záležitost, protože to má dopady na eh, malé a střední podniky, které samozřejmě představují veliký, mm, nebo jsou velikým hráčem v mnoha členských státech a moho, může to být určitá protiváha horizontu 2020, který je zaměřen na špičkovost, excelentnost a tak dále. My připravujeme i ty, nebo pracujeme na těch přípravných akcích takovým způsobem, aby to bylo i v zájmu těch členských států, kterých eh, to obrané odvětví zaostává, mohlo by to vést k eh, určitý subsystém, například eh, k určité specializaci těchto států a tak dále. Pokud jde o členské státy a jejich účast na přípravných akcích, tak budeme muset vzít v potazy tyto jejich obavy, protože tam potřebujeme jednomyslnost. Pokud o tu kohezní politiku vůči třetím zemím, tak tam nemám odpověď, jestli jsem to správně pochopil. Ne, pro, měla jsem na mysli projekty, říká paní předsedající. Spíše o projektech eh, v oblasti výzkumu SBOP. Možný výzkum, se třetí, mm, který by byl prováděn se třetími zeměmi. Zde to vyžaduje diskuse s členskými státy a mohu-li to tak říci, bude to mm, otázka do diskuze, nemohu odpovědět nyní. My víme, že mnoho členských států by mohlo mít problém se zapojením třetích zemí nebo některých třetích zemí v důsledku pravidel Horizontu 2020. Tím bych ukončil můj příspěvek k tomuto tématu. To si myslím, že vyžaduje mnohem rozsáhlejší rozpravu než dnešní setkání. Bezpečnost, vaše poznámka u jednotlivých projektů. Já se poradím i s kolegy z oblasti bezpečnosti a odpovím poté, nechci je zde zastupovat. Pan Juncker o tom rozhodl. Ta bezpečnostní eh, unie by spadala pod DG Home, takže asi na to nejsem nejvhodnějším člověkem, abych na to odpověděl. Důvod, proč k tomu došlo, alespoň u námořní bezpečnosti a kyberobrany právě DG Home bylo prvním klientem eh, DG pro bezpečnost a rovněž se snažil určité streamlinování toho klastru jednotlivých generálních ředitelství, koordinace, která by spadala pod paní Morgerini, čili to asi je důležité. Toto je jediné, co mě napadá jako důvod, ovšem byl to pan Juncker, který k tomuto rozhodnutí dospěl. Rozpočtové záležitosti u přípravných akcí. Přípravné akce tam jednoduchá rozpočtová um, procedura, vytvoříme rozpočtovou um, položku um, v rámci stávajících finančních perspektiv nebo výhledu, kdy dojde k zavedení těchto přípravných akcí do budoucna. Naším plánem je eh, mít uh, výzkum eh, i v, v rámci budoucího rámcového programu pro SBOP Eh, to akceptovaly členské státy, komise i parlament, tento přístup. Čili to se nějak nevylučuje, hovořil o tom i pan Rožie, nebo jak to vypadá v rámci smluv a to, co navrhujeme. Ta skupina osobností. Komise se nyní sestavuje, bude to teda na nové komisařce eh, která se rozhodne, jakým způsobem pokračovat. My jsme chtěli původně vytvořit takovou skupinu osobností po například bezpečnostních přípravných akcích, eh, na základě jejich příkladů. Ovšem členské státy některé nám již signalizovaly to, že by chtěli, aby tato skupina byla taková variabilnější, řekněme. To znamená nejenom zasloužili generálové, jestli to tak mohu říci. A poslední byl ještě jednou komisařka to po převzetí úřadu bude muset řešit, rozhodnout se, jak pokračovat, jaký postup využije a kdo by byl členem takové skupiny. A poslední otázka se týká civilního zaměření Horizontu 2020 a co dělá komise v tomto ohledu. Já jsem se již o tom zmínil. My se díváme i na CAT, měli jsme takzvanou Rocket Study studii, která byla takovou pilotní studií, kde jsme se snažili zaměřit na inovace důležité pro průmyslová odvětví v následujících letech. A malá část této studie se věnovala rovněž obranému sektoru, podívat se v těchto inovačních oblastech, co by pro ně mohlo být zajímavé. A viděli jsme, že to bylo mnoho, mnoho oblastí. Proto jsme zjistili, že vlastně, když se budou společnosti zabývat pouze civilní oblasti rozvoje, tak to může mít určitý dopad, relevantní dopad, tento výzkum a vývoj i pro e, obranou oblast. A část nákladů by mohl na sebe převzít Horizon 2020, protože mnoho výzkumných oblastí se dá využít v různých aplikacích, uplatnit v různých oblastech a proto by se to mohli financovat i z Horizontu 2020. Například agentura EDA, tam, tam by rovněž tento přístup mohl, mohl být uplatněn. Čili skutečně nám leží na srdci eh, řádné využití prostředku daňových poplatníků. Pokud jsem to správně pochopila, máme zde další přihlášené do diskuse. Ano, ještě u kohy, nejen, nejenom u koheze, u soudržnosti, co jsem měla na mysli, jsou určité nesrovnalosti nejenom pokud jde o obrany průmysl, ale i výzkumné instituce. To byla moje otázka jakým způsobem se díváte na celou síť těchto výzkumných institucí. Pokud jsem to správně pochopila, je zde nějaký určitý balíček pro malé a středně velké podniky a v mnoha zemích ten technologický pokrok, vědomosti, znalosti jsou k dispozici. Existují. Ale i přesto zde máme velké výzkumné instituce, jež mají možnosti poskytnout kvalitní know-how. Co plánujete, pokud jde o teritoriální distribuci a konkurenci mezi těmito institucemi? Němci trošku mají snahu poučovat, to není dobré, ovšem já jsem byl zpravodajem v této oblasti při jednání. Já jsem, ano, u um, výzkumu a finančních prostředků v této oblasti. Vím, že jsme to založili na horizontu 2020. To je jediná část evropského rozpočtu, kde neexistuje ta část eh, koheze, je to pouze výzkum a excelentní výsledky, špičkové výsledky, čili tam opravdu ehm, to, mm, tam by komise vlastně nemohla zasáhnout. Samozřejmě, že jsme to udělali pro ten rámcový program a poté i v oblasti výzkumu a bezpečnosti jsme se snažili o rozšíření účasti, to znamená program v rámci programu, eh, začlenit do toho i mm, těch několik základních oblastí. Ovšem toto je jedna část rozpočtu, která vůbec není spojena s eh, kohezí, ze eh, soudržností, ale pouze s výzkumem a špičkovostí. A druhá záležitost, tím se dostávám k mé původní otázce. Ta diskuse je trošku zavádějící, podle mého názoru. obraný výzkum na jedné straně, tam je jasná odpověď, tam prostě to nemůžeme eh, financovat z horizontu 2020, to není možné. Na druhé straně, ovšem je zde jasná definice toho, že bychom, to, že bychom mohli financovat duální využití, dvojí využití. Hmm, ovšem vy v podstatě, když děláte právě Ehm, ten duální, eh, to duální využití, tak se můžete dostat dokonce i do vězení. Čili já mm, bych tento výraz nepoužil. Proč jsme se zaměřili na CSDP? Společnou obranou a bezpečnostní politiku. Tyto um, technologie duálního využití, v podstatě i když máme ten omezený rozpočet, tak bychom to mohli využít. A my jsme se zaměřili právě na tyto mise v rámci SBOP, kde to dává smysl, protože v Libii například nemáme nějakou civilní katastrofu po válce v rámci um, vojenské infrastruktury, neexistuje tam vůbec žádný, žádný letecký most a tak dále. Ovšem spíše civilní civilní propojení, kde jsme eh, vlastně vyslali naše lodě, kde byly označeny tím, že jsou to EU lodě Ovšem ta komunikace tam nebyla dostatečná mezi civilní a vojenskou složkou. No, jistě tam musí být určité vojenská podpora těchto civilních misí, protože jinak by tam ti lidé měli obrovské problémy. Tam nemůžeme prostě vyslat civilisty do těchto konfliktních zón. To byl, to byl náš záměr, zkombinovat to tímto způsobem. A moje otázka, která zatím ještě nebyla úplně zodpovězena, ten balíček misí CBOP, alespoň teoreticky, hovoříme o těch 350 milionech, komise o tom hovoří, které budou distribuovány v praxi. Ovšem, to možná bude pouze 7% nebo dokonce jenom 5% tohoto balíčku, což je propojeno přímo s těmito misemi CSD, CBOP. A například rozpočtová linka pro pohraniční bezpečnost, to jsou systémy informačního řízení, posílení EU, externích akcí. Ovšem nehovoří se tam o tom, že tam bude ta civilně vojenská dimenze, protože jinak by to nefungovalo. Prakticky proto bych se rád zeptal, proč nedostatečně voláme potom, aby tam byla zahrnuta i ta dimenze CB, SBOP. A druhá otázka na komisi. Zda to bylo integrováno do tohoto typu diskuze ze strany vysoké představitelky? Protože u těch 350 milionů tam nevidím, není, není tam moc konkrétních bodů, které to propojilo s SBOP, než teda zahájíme nějakou filozofickou debatu. Já skutečně nevím, jak bychom to mohli konkrétně propojit, aby, aby, aby jsme získali širokého koncenzu a využití těchto, zde u nás eh, v Evropském využití těchto prostředků pro projekty eh, SBOP, čili kde to je. Děkuji. Pan Sebajos. Chci se zeptat paní Sebajos. Chci se zeptat, pokud jsem tomu dobře rozuměla, ty sociální a ekonomické fondy, které je možno využívat pro zboží dvojího užití, tak tam se, kde je tedy ta hranice? Je hranicí to dvojí užití nebo kde je ta hranice? Pan Jeller řekl, že nechce tomu říkat dvojí užití, místo toho překlenovací technologie. No dvojí užití, tam jsou nějaké restrikce, protože víme, že jsou to produkty, které mohou být využívány ve válce a k útlaku. Pak se chci vrátit zpátky ještě k těm daňovým poplatníkům. Já si nemyslím, že daňový poplatník chce platit výzkum a vývoj nebo něco, vývoj něčeho, který, zboží, které by mohlo být využito k potírání populace v jiných zemích, tedy daňový e, poplatník, to je nejenom ten, kdo dává peníze a tak dále, ale daňový poplatník má i svou morální dimenzi a daňoví poplatníci nejsou hlupáci. Mr. Roger. Pan Roger. Sir, pan Zdrojevský, prosím. Pan Zdrojevský, prosím paní převodničanca, šanovní. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jestli dovolíte, položil bych dotaz polsky. Já zastupuji trošku jinou skupinu daňových poplatníků než moje kolegyně. Mí daňoví poplatníci mají zájem na zvýšení finančních prostředků v oblasti obrany, vojenských účelů, protože vidí, že to bude sloužit i civilní oblasti a zároveň, že jejich použití ve vojenských podmínkách občas eh, může být, ovšem zároveň se to využívá v mírových podmínkách. Dva dotazy. Existují nějaká řešení, které by nám umožnili neutrácet tyto finanční prostředky na různé, hm, řekněme, hm, národní uh, Um, finanční výdaje nebo, nějak, nebo alespoň návrh, aby se neukleštily tyto uh, finanční prostředky. Čili ještě jednou se ptám, zda je zde určitá schoda proto, aby ty výdaje, které již máme k dispozici uh, v rámci této perspektivy, um, budou chráněny před nějakým nadměrným zdaňováním. A druhá záležitost, já si uvědomuji, že v tom předchozím volebním období, kdy jsme hovořili o institutu nových technologií, že jsme do toho nevořili, že jsme eh, tam nevyužívali stávající rozpočtovou, rozpočtový výhled, ale o jiném výhledu. A proto se ptám, jak bude probíhat koordinace výdajů v různých výborech, komisích, aby to nebylo nějak dublováno, aby to byly efektivní finanční prostředky, aby nám nevznikaly situace, ve kterých bychom eh, najednou přišli o tu kvalitní koordinaci mezi jednotlivými subjekty. Děkuji. Paní Lösing, prosím. Já bych se ráda znovu zeptala německy. No, musím říct, že v podstatě žasnu nad způsobem, jak se tady vede debata. Pane Eilere, vy jste řekl dobře, když se vezmu ty předpisy, ke zboží dvojího užití a nerespektují se, můžete skončit ve vězení, tak já to teď budu trochu volně fabulovat, no tak bychom měli možná používat jinou definici nebo jiné slovo. Já, mě to fakt opravdu zaráží, tento způsob, jak se hodnotí jisté věci. A pak také mám ještě otázku na pana Gálera, pokud tady, ano, já nejsem právnička a opravdu nemohu právnicky dokonale interpretovat různé pasáže smlouvy, ale pokud jsem dobře rozuměla tomu, co jste říkal vy, pane Gálere, zase volně reprodukuji, nepsala jsem si to a ptám se vás tedy. Vy jste řekl, že se nacházíme na morálně správní, správné straně. Ano, vy jste řekl, ano, řekl jste to slovo morální, to jste použil. Dobře, eticky, dobře, eticky. Takže jsme na eticky správné straně a to nám dává výsost interpretačního práva, výsostnost interpretačního práva, jak se to teda myslel. Vycházím z toho, že v tom, co ten článek 42 lomeno 2 obsahuje, že na tom se shodneme. Otázka se týká interpretace a tady bych chtěla vědět, jakým způsobem vyvodit interpretaci. Pro mě neplyne žádná interpretace z toho, když jsme většinově na té eticky správné straně. Většiny se mohou uh, proměňovat. Musím říct, že mě to opravdu velmi zarazilo. A pak něco to jde stejným směrem, interpretuje se tady, co daňový poplatník chce či nechce. Někdo si myslí, že chtějí méně vojenských intervencí, někteří si myslí, že daňový poplatník chce více. No takhle přece nemůžeme interpretovat smlouvy, musíme vzít to, co tam stojí psáno, pokud se nám to nelíbí, tak je třeba, třeba vstoupit do sporu a smlouvy změnit, bude-li na to většina. Doufám, že k tomu by se většina nenašla, ale když už tahle cesta pak tedy se vším všude, nedá se to interpretovat tak jako pan Gáler nebo vy, pane Ehler, vy jste také řekl, dobrá, civilní mise často potřebují vojenský doprovod, proto musíme uh, vojenský výzkum financovat z civilního rozpočtu, protože je to spolu spojeno. No tak to prosím interpretujte ještě jednou a jinak pro mě je tohle závěr toho, co vy jste řekl. A pak ještě otázky, jak tedy interpretovat ty smlouvy, jakou cestou se chce vydat většina poslanců, jak chce interpretovat smlouvy, a zda opravdu se nacházíme na, cest, na té straně práva. Děkuji. Děkuji. Poprosím pana Rožera a pana Tokarského, aby odpověděli na vaše otázky. Děkuji, paní předsedkyně. Spousta otázek a politická diskuse. Já jsem zástupce Evropské ochrany agentury a budu se tedy soustředit na to, co s tím souvisí. Za prvé, strukturální fondy. Je to jako Horizon 2020. Specificky vojenské věci určitě ne, duální využití nebo ty překlenovací technologie ano, za předpokladu, že v projektu budete demonstrovat silné civilní zájmy. To znamená, hlavní jsou ty silné civilní zájmy. Pokud půjdeme dál, pokud odmítnete nějaký projekt, který možná jednou v budoucnosti může mít nějakou vojenskou dimenzi, tak si myslím, že můžete zastavit kde jaký projekt, který je dnes financován ze strukturálních fondů to pravidlo obrana ne, dvojí využití možná ano, pokud jsou tam ty civilní zájmy a to pravidlo zatím vždy aplikujeme. Velice rigidně to tak aplikujeme. Co se týká otázek daňových pobídek, v podstatě eh, daňové pobídky vůbec nejsou něco, čím by se EDA zabývala my vedeme diskuse s daňovými orgány, abychom, aby bylo vidět, zda kooperativní projekty mohou profitovat z těch daňových pobídek. To může být nějaká pobídka, která povede ke spolupráci ve výzkumu. To je samozřejmě zajímavá věc a daňové pobídky pro spolupráci to se může týkat jak věcí, které jsou z oblasti obraného průmyslu, ale samozřejmě i z jiných sfér. Teď interpretace smluv. Ani já nejsem právník, to znamená, já vám žádnou radu k interpretaci smluv nedám. Jediná věc, kterou vidím, když se podívám na relevantní příklady, tak je to tak, že některé interpretace se liší. Jeden příklad. Před eh, několika měsíci se vedla diskuse na téma Kopernikus. Ten eh, monitorovací projekt zdá, některé prvky z Koperníka mohou být využity Evropským satelitním centrem. Vedla se debata, nakonec padlo rozhodnutí, že toto využití, to je velice malá oblast využití, Obrázky z Koperníka mohou být využívány a ta možnost tu je. Myslím, že je to velice užitečné především pro civilní mise v rámci SBOP, po přírodních katastrofách a tak dále. Samozřejmě je to kompromis, k němuž právníci dospěli. Je to svého druhu interpretace smluv, a sekundárního práva, je tam určitá mezní hranice, co je přesně SBOP a co je na samé hraně komunitárních akcí. Vrátím se k tomu, co už jsem říkal. Mám dojem, že dokonce aniž by se museli měnit smlouvy při přísném respektování smluv, je tam prostor pro využití, lepší, lepší využití synergií mezi obraným a civilním průmyslem. Pan Tokarsky, prosím. Myslím, to, co řekl pan Rožer, je zcela správně. Když se hovoří o strukturálních fondech, tak tam je spoustu projektů z oblasti dvojího využití. Uh, různé polovodiče, hovoříme o avionice, hovoříme o dalších systémech. Pokud půjdete na nějakou výstavu, uvidíte potenciální aplikace technologií, uvidíte ten možný seznam je velice dlouhý. Když podnikatel žádá o podporu, tak je velice čas těžké vidět, jak se bude ten který kousek elektroniky v budoucnosti využívat. Tedy Tohle všechno musí být v souladu s obecnými předpisy, které se týkají strukturálních fondů, tedy má to přispívat k růstu, tvořit pracovní místa a má to odpovídat strategii pro rozvoj regionu. To znamená, nakonec ty peníze utrácejí ve svých regionech členské státy a je na nich za tu příležitost využijí, či nikoliv. Zase otázka je mi líto, že nemám dobrou odpověď. Předám to eh, kolegům od bezpečnosti a poprosím, aby vám odpověděli. Horizont 2020 a výzkum a vývoj, tady je ten princip excelentnosti a myslím, že ta pravidla ta pravidla financování rámcového programu mají být vždycky dodržována přípravná akce jako taková, tak to bude konzultační proces se všemi členskými státy a uvidíme, jakým způsobem členské státy se toho procesu budou moci účastnit. Co je důležité a co si myslím, že někdy se trochu opomíjí, Tady je celá škála různých osvědčení a standardů a jde o to, aby se usnadnila spolupráce mezi členskými státy a spolupráce mezi členskými státy může být i v rámci výzkumných programů a my bychom se snažili přijít s určitým instrumentáriem, které by umožnilo větší míru kooperace, usnadnit kooperaci mezi členskými státy, včetně toho, že to bude napříč mezi hranicemi starých a nových členských států. Je to tedy způsob, jak nenechat všechno jenom působení trhu, ale jak politicky ovlivnit ten proces spolupráce. Nejsem si jist, jak to bylo s tou poslední otázkou, s tím institutem pro nové technologie. Nevím, zda se se jenom ptal, zda je tam nějaká koordinace mezi různými generálními ředitelstvími aby nedošlo k nějakému dvojímu financování. Normálně máme různé prostředky na financování a komise se snaží zveřejňovat dokumenty, které v podstatě vysvětlují, jaké to má závislosti, jaké jsou vzájemné závislosti. Nedávno jsme zveřejnili dokument, který vysvětloval, jak Horizon 2020 může fungovat spolu se strukturálními fondy. To je jedna z věcí, které navrhujeme pro lepší koordinaci. Thank you very... Já vám velice děkuji. Pokud již nikdo nemá žádné otázky, tak bych tuto část ráda uzavřela, ale přesto pan Kar, Kaler. Odpověď na otázku, kterou položila paní kolegyně Lozinková. Já interpretuji ten článek 42 odstavec 2 odstavec 4, tak že rozhodnutí o SBOP, e, včetně e, misí podle tohoto e, článku, se činí jednomyslně. Vysoký zastupitelka spolu s komisí Eh, má eh, přístup k nástrojům eh, Evropské unie. Tento návrh může předložit, tak je to uvedeno v textu smlouvy. Může tedy navrhnout nástroje Evropské unie a my se podíváme, co děláme s jinými nástroji, které se používají v této souvislosti oblasti eh, chci říci, že jsme to v praxi ještě neměli, ale až budeme mít satelity Copernicus, Galileo, až budou instalovány a pokud bychom měli nějakou bezpečnostní eh, misi do Turecka, abychom pomohli Kurdům, abychom je zachránili nebo něco podobného, potom bych spontánně řekl, pokud chceme zachraňovat lidi eh, s nasazením vlastních vojáků, nebo pokud naši civilní pomocníci, protože eh, vojáci všechno nezmůžou. Bude to obnova eh, dodávek vody nebo elektřiny. Pokud bychom měli nějakou takovouto misi, kde bychom eh, měli zajištění civilní mise prostřednictvím vojáků, tak by nemělo smysl, kdybychom nevyužili vlastní satelity. Pokud je budeme mít, řekneme, tady je potenciální ohrožení, protože ISIL eh, něco připravuje, takže to chceme tedy zničit. Ale my jsme provedli průzkum, zda prostřednictvím družit satelitů se můžeme zlepšit z, z hlediska eh, družicové technologie. To je klasický příklad dvojího užití. Známe různé efekty jako lesní požáry nebo jiné jevy lze pozorovat z vesmíru a stejně tak i e, pohyby vojenských jednotek. Je to jako e, využití dalekohledu a když tedy budeme mít e, lepší výsledky, bude to sloužit pro civilní účely a v případě mise i vojenským účelům tady se nehovoří o dobrém nebo o zlém, je to v úvozovkách stejný dalekohled, který nám umožní sledovat takovéto jevy, takže všechno je možné. Děkuji. Nyní bych ráda ukončila tento bod našeho programu jednání. Dovolte, abych poděkovala oběma pánům, panu Denisi Rožemu a panu Tokarskému za jejich rozsáhlé prezentace. Jistě budeme v nich pokračovat, budeme se zabývat těmito tématy při dalších setkáních, možná v příštím roce. Děkuji vám. Dovolte, abych zase přešla k dalšímu, k druhému bodu našeho pořadu jednání. A to je partnerství a účast sousedních zemí na misích Evropské unie. Jsou to ZBP mise, dovolte, abych mezi námi přivítala. Mr. Alessandro. Dovolte, abych přivítala pana Alessandra Marianiho, který je vedoucím divize pro politiku, partnerství a dohody společné zahraničně bezpečnostní politiky Vítejte. Dalším řečníkem bude civilní zástupce ministerstva obrany Gruzie, paní Tamar Kekenadze a třetím řečníkem je poradce z Eh, mise na Ukrajinu, pan Boris Kremenský při Evropské unii. Nejprve bych chtěla udělit slovo panu Marianimu a požádat ho o úvod na téma účast sousedních zemí na našich misích. Vážená paní eh, předsedkyně tohoto výboru, vážení členové výboru, vážení zástupci Gruzie i Ukrajiny. Dovolte, abych v prvé řadě využil této příležitosti a poděkoval paní předsedkyni, ale i váženým členům tohoto výboru za pozvání a příležitost vystoupit a prohovořit k vám. Je samozřejmé, že je to pro mě eh, velkou ctí. A v úvodních slovech bych se rád nejprve zaměřil na skutečnost, že Evropská unie chce spolupracovat se svými partnery opravdu velice tisně, pokud jde o mise a e, společné bezpečnostní a obranné e, politiky to je opravdu zásadní ve všech krizích. Pokud se objeví nějaké problémy, které eh, můžeme řešit sami, a to se netýká Evropské unie, ale každého, potom musíme sledovat společné cíle, eh, vícestranné eh, spolupráce a skutečného partnerství s klíčovými partnery. A je mi velkým potěšením, že se dnes mohou zúčastnit tohoto eh, panelu, kde máme také zástupce Gruzie a Ukrajiny. Spolupráce s partnery je velice důležitá. S perspektivy Evropské unie eh, vzhledem k eh, všeobjímajícímu přístupu EU. Toto partnerství se může opírat o znalosti a specifické schopnosti našich partnerů, ale je také dobrou příležitostí eh, přiblížit naše partnery k Evropské unii. Eh, na to bych chtěl eh, vážené poslance také upozornit. Evropská unie vytvořila eh, pro strategii partnerství SBOP čtyři klastry a nejprve bych chtěl pojmenovat tyto klastry, pokusím se je popsat. Chtěl bych tedy říci, že prvním klastrem je oblast, kde máme mezinárodní organizace jako OSN, NATO, a regionální a mezinárodní fóra. Druhý klastr je Klastr, který pokládáme za důležitý pro účast na operacích a misích SBOP. A třetí klastr je těsně propojen s prvním klastrem a to je eh, dialog o bezpečnosti a obraně. A je to eh, také klastr, který se týká vytváření kapacit. Eh, má, operace, má prezentace se bude také opírat o tyto klastry. První klastr já samozřejmě eh, chci, aby můj úvod byl stručný. Učiním tedy určitý odkaz a bude to odkaz eh, zejména na partnerství EU a OSN. Domnívám se, že to je nesmírně důležité nejenom pro Evropskou unii, ale pro všechny naše partnery. Naši partneři spolupracují s Evropskou unii a znají velice dobře přínosy toho, co označujeme za eh, eh, jedinečné eh, řešení krizí. A mohu se zmínit o tom, že pan Velacus Eh, před několika měsíci uspořádal určitý debriefing eh, na vysoké úrovni o eh, bezpečnostní a obranné politice EU a hovořil o vztazích, které se staly pevnou součástí života. Je to důležité, protože to znamená, že jsme nashromáždili velmi mnoho eh, eh, zkušeností z hlediska operací, jako v Mali, v Somálsku eh, nebo ve Středoafrické republice. Provází to dialog na vysoké úrovni v rámci řízení krizí a také je to celá řada návštěv na vysoké úrovni, například při cestách do New Yorku nedávno proto byla také e, účast generálního tajemníka OSN na e, samitu EU Afrika. Proč se zmiňuji o partnerství mezi EU a OSN při řízení e, krizí v tomto panelu? Tady není žádná konkurence mezi OSN a mezi Evropskou unii. Právě naopak je tu tedy velice těsný dialog a využívání synergií, abychom co nejlépe zareagovali na krizové situace. A e, v rámci druhého panelu se k tomu vrátím, až budu hovořit o příkladech intervencí ve Středoafrické republice. To je oblast, kde e, Gruzie se rozhodla a my ji za to velice děkujeme připojit Eh, k složkám Evropské unie. A chtěl bych eh, potvrdit, že Gruz medicínský eh, příspěvek v banky byl opravdu nesmírně důležitý. To byl tedy ten první klastr, o kterém jsem se chtěl zmínit. Druhý účast na misích a operacích SPOP Kandidátské e, země jsou také velice aktivními přispěvateli a kromě toho Evropská unie e, podepsala celou řadu rámcových eh, dohod o účasti. A to jsou takové nástroje, které mají usnadnit účast třetích zemí na eh, misích a operacích SBOP, které vede Evropská unie. V současnosti máme podepsáno 16 takovýchto dohod. Zahrnuje to Albánii, Kanadu, Chile, Kolumbii, Firom, eh, Gruzii, Island, Černou horu, Moldavsko, Nový Zéland, Norsko, eh, Korejskou republiku, Srbsko, Turecko, Ukrajinu i USA. Kromě tohoto seznamu, který tedy zahrnuje 16 zemí, je tu ještě jedna velice důležitá informace, kterou bych vám chtěl, chtěl sdělit. A to, že v loňském roce jsme měli příležitost podepsat čtyři z takovýchto dohod. A tyto dohody ukazují určitý trend rostoucího zájmu ze strany partnerských zemí. Chtějí eh, uzavírat a vyjednávat takovéto dohody dohody s EU a Gruzie je jednou z těchto zemích. Dohoda eh, o ta rámcová dohoda o, o účasti byla eh, v listopadu loňského roku podepsána na samitu ve Vilniusu. V tomto kontextu mi dovolte několik informací o účasti partnerských zemí na operacích a misích Evropské unie v uplynulých 12 měsících chceme eh, poskytovat relevantní informace a současně to také jasně ukazuje skutečnost, že sousední země patří k těm, které projevují největší zájem a bývají také ty, které přebírají eh, velmi mnoho odpovědností v rámci řízení krizí. Prvním příkladem je EUFOR CAR, vojenská operace ve Středoafrické republice. Gruzie eh, přispěla k eh, této misi. 154 eh, osob bylo vysláno, to znamená, že Gruzie byla na druhém místě 200 zemí, které přispěly. A to ne ve smyslu třetích zemí, ale v absolutním pořadí. Na prvním místě byla Francie a po ní následovala Gruzie. Gruzínské jednotky byly vyslány v polovině června. To umožnilo eh, zajistit plnou operativu mobilitu této jednotky a chtěl bych říci, že při všech příležitostech eh, bychom chtěli znovu upřímně poděkovat Gruzii. A jsem přesvědčen, že hovořím i vaším jménem, když dnes zopakuji slova díků eh, zástupkyni Gruzie. Ve vztahu k těmto operacím sledujeme dvě koncepce a je třeba to mít na paměti. Před rokem, když jsme sledovali situaci ve Středoafrické republice, musím se opakovat a musím to říci, eh, protože je to velice závažné. Situace se tam eh, blížila stavu před genocidou. Eh, naštěstí k tomu nedošlo ale je eh, příliš záhy, abychom eh, slavili nějaké vítězství. Ti, co tam byli, včetně gruzínců, eh, tam stále ještě pracují a je to nesmírně důležitá práce. A jakožto evropský občan v prvé řadě doufám, že za několik let budeme moci říci, že tato operace e, zajistila opravdu e, odlišný vývoj v této zemi e, a záchranu lidských životů a to je tedy hodnota Evropské unie. O tato operace ve Středoafrické republice a ta skutečnost, že Turecko také přispělo v tomto případě byl jeden důstojník instalován v Bangi a potom strategické služby, což bylo eh, velice důležité. A také Srbsko, eh, které nedávno vyslalo zdravotnický eh, šestičlený tým. Ještě bych se rád zmínil o další operaci UNAFOR Atalanta. UNAFOR Atalanta a to eh, dávám zapravdu zástupci Ukrajiny, protože od 3. Eh, ledna do 26. února Ukrajina eh, přispěla také důležitou fregatou v rámci této operace. Bylo to 180 členů posádky, kteří zhostili velice důležitého úkolu UNAFOR Atalanta a e, jeho e, velitel měl z této účasti velkou radost a to přišlo v velice důležitý okamžik. Proč se o tom zmiňuji? E, došlo k tomu na samém začátku rok 2014 je rok, kdy Evropská unie chce využít eh, poprvé eh, této příležitosti boje proti pirátům v Somálsku. A eh, místo předsedy je předsedou kontaktní skupiny na rok 2014 a tento přínos přišel na samém začátku předsednictví Evropské unie a ukázal důležitost akce samotné, ale i mnohem širšího politického, diplomatického úsilí. Samozřejmě bych mohla velice dlouho hovořit o této kontaktní skupině, ale jsem si vědom omezeného času. Druhým eh, velkým přínosem UNAFOR eh, byla účast eh, Eh, Nového Zélandu a také dalších zemí eh, doprovodné lodě, dále politické a diplomatické úsilí v rámci kontaktní skupiny. A dovolte, abych se nyní přesunul k třetímu klastru, k třetímu příkladu, a to je eh, operace UTM Mali v Mali máme takovou situaci, že Gruzitě eh, vyšle dva experty, jednoho pro logistiku, to bude následovat velice záhy, a potom strategického poradce začátkem příštího roku nebo na jaře příštího roku Eh, potom tam bude také expert z Černé hory. Moldavsko přispělo eh, expertem přes otázku lidských práv a gender. Švýcarsko vyslalo mediálního experta a dále jsme právě obdrželi dvě nabídky, které právě eh, posuzujeme. Týká se to zdravotnického týmu ze Srbska a potom přínosu Albánie šest osob. A abychom si udělali tedy kompletní obrázek, co se týče účasti třetích zemí na operacích SBOP v uplynulých 12 měsících. Austrálie eh, vyslala právního experta, takže v současnosti máme přibližně 560 zástupců z třetí, tří zemí, z třetích zemí a je to přibližně 8 celkového počtu. Ze začátku jsem se zmiňoval o třech klastrech. Druhý klastr je tedy tato účast na misích a operacích, ale musíme to vidět ve spojitosti s dialogem. Dovolte, abych to řekl takto. Partnerství se stává stále více politickým nástrojem. A proto eh, pokládáme eh, veškeré přínosy za nesmírně důležité, ale také je důležité vést dialog s partnerskými zeměmi. A v této konkrétní oblasti bych se chtěl zmínit o dvou zvláštních příkladech bilaterální dialog. Země jako Gruzie, Ukrajina, Moldavsko, s nimi vedeme dvoustranné dialogy. Máme také oficiální pracovníky pro konzultace a jako následné aktivity po samitu eh, se budou konat v březnu další konzultace a také slouží tyto konzultace k posuzování bezpečnostních témat, eh, posuzování účasti eh, těchto zemí na operacích a misích Evropské unie, ale kromě toho vedeme také dialog na multilaterálním fóru. Podle našeho názoru doplňuje toto fórum bilaterální dialog, který vedeme se zeměmi, jako je Gruzínc, Gruzie, Ukrajina a Moldavsko. Multilaterální fórum bylo vytvořeno před rokem a je to tedy panel pro východní partnerství SBOP. Měl jsem příležitost předsedat E, tomuto konkrétnímu panelu a chtěl bych se s vámi podělit o několik informací a také úvah. První. Tento panel byl sestaven na konci září loňského roku. První setkání proběhlo. Došlo k rozhodnutí setkávat se v rámci tohoto panelu v Bruselu každých šest měsíců, když jsem se zavázal k tomuto, tak jsem samozřejmě věděl, co to znamená šest měsíců, ovšem nevěděl jsem, že to bude něco, co v mém diáři bude vlastně už um, zabukováno na těch šest měsíců předem a to je realita a to podle mě zdůrazňuje zájem nejenom ze strany EU, Evropská unie mm, přímo v akci v rámci tohoto panelu, ale zároveň ostatních účastníků tohoto panelu. A nyní už vlastně máme třetí setkání. První bylo v září loňského roku, dále to bylo na konci března letošního roku, přesně po šesti měsících, a koncem září letošního roku třetí setkání na konci března příštího roku. Přesně už vím, kde budu, kde bych měl být v tom období. A co je důležité? nejenom ta pravidelnost tohoto panelu, ale ze strany EU především jde o to, že je to Evropská unie v akci, přímo teda funkční, protože nejde pouze o to, že jsou tam, je tam Evropská eh, služba pro vnější činnost, ale, eh, ale i DGF z komise, dále je to zástupce uh, jsou tam zástupci Evropského parlamentu v rámci této skupiny a zároveň tam jsou i zástupci kolegia, nebo eh, promiňte, eh, Evropské bezpečnostní, eh, bezpečnostní a obrané mm, školy, vysoké školy, protože to je, to je samozřejmě rovněž školení, vyškolování mm, našich pracovníků, je důležitý pilíř naší strategie. A nyní Samozřejmě, že bych vám mohl poskytnout různé podrobné informace o tom, jakým způsobem toto fórum funguje. Taková úvaha, kterou bych rád nadnesl před rokem, když jsme začínali s tímto panelem, tak jsem měl pocit, nebo viděl jsem přesně, které ty skupiny jsou národní skupiny když jsem, řekněme, se chtěl nějak společensky přiblížit k jiným kolegům z jiných zemí, tak jsem prostě se představil jednotlivým skupinám na národní úrovni podle jednotlivých států. Ovšem toto rozdělení v současné době neexistuje tímto způsobem. V současné době je to takové promíchání všech kolegů společně a podle mého názoru to je právě jeden z výsledků práce tohoto panelu vidíme, že došlo opravdu k takovému propojení, promíchání zkušeností ze všech zemí. A nyní, jestli dovolíte, úplně poslední klastr či oblast, o které bych se rád zmínil ještě před dokončením svého vystoupení. Máme zde tři SSR poradce, které jsme, kteří pracují v Moldávii, to je další z našich partnerů v rámci východního partnerství. To je další součást naší spolupráce s Moldávií. A ten čtvrtý klastr. A tím se dostávám na závěr mého vystoupení. Je budování kapacit na straně našich partnerů. O co nám jde? Evropská unie si myslí, že bychom měli považovat naše partnery, země, jednotlivé organizace v tom, aby přebírali odpovědnost za prevenci krizí a za řízení krizových situací. Toto je nesmírně důležitý pilíř. Evropská unie je zaangažována i v podpoře regionálních místních organizací, například Africa Peace and Security Architecture. To je jeden z programů. Ale zároveň máme dobré zkušenosti jednak z Mali a jednak ze Somálska. Čili to znamená výcvik v rámci této eh, africké akce, mírové akce, důležitý je eh, výcvik eh, bezpečnostních složek. Ovšem samozřejmě ne pouze výcvik, další školení a tak dále potřebujeme další úsilí pro lepší synchronizaci, koordinaci, využívání různých nástrojů a uvědomit si propojení mezi bezpečností a rozvojem. Pravidla, která zde jsou stanovená, musí být stoprocentně plněna, ovšem zároveň je jasné, že v rámci mezinárodního společenství zdůrazňujeme právě tento nexus, to znamená tuto osu mezi bezpečností a rozvojem, protože žádná bezpečnost bez dalšího rozvoje nemůže existovat, žádný, žádnému rozvoji nikdy nedojde, pokud neexistuje na místě bezpečná situace. Děkujeme, děkujeme, děkujeme skutečně, eh, pane Marini, za tuto vyčerpávající prezentaci. A nyní poprosíme paní Tamar Kekenance o její příspěvek. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu. Nejprve, jestli dovolíte, ráda bych poděkovala panu Marianinmu tuto příležitost podělit se o naše zkušenosti na, v oblasti spolupráce v obraně s Evropskou unii. Pan Marianin velice podrobně popsal naši spolupráci. Náš eh, letošní rok eh, podepsali jsme rámcovou dohodu, opravdu se dynamický začátek, tím můžeme přispět k euroatlantické bezpečnosti nad eh, rámec hranic Gruzie. Zároveň jsme mohli zvážit na začátku roku nabídku EU zúčastnit se úsilí EU v rámci mise ve střední Africe. My jsme tam měli dva prapory, i, v, i například v Afganistánu a zároveň jsme tam měli jednu jednotku, která podporovala NATO síly. Spolupráce s Evropskou unii nám umožnila zároveň účastnit se na budování mezinárodní bezpečnosti. To bylo rozhodující. To bylo hodnoceno i, nebo tato účast byla hodnocena velice pozitivně. Když diskutoval Evropský parlament, to zdá se zúčastníme te, ehm, této akce či ne, jednomyslně, jednomyslně jsme schválili toto rozhodnutí a většina našeho obyvatelstva podpořila tuto iniciativu. Zároveň nás těší to, že máme příležitost splatit, tak řekněme, podporu ze strany EU, protože od roku 2008 jsme beneficientem um, různých programů eh, z EU prostřednictvím různých misí, proto bych ráda využila této příležitosti a poděkovala za neustálou podporu i v rámci monitorovací mise, která u nás působí. Je to jediná mezinárodní organizace, která zde funguje dokonce i na, okupovan, i na těch hranicích okupovaných území. Čili toto opravdu eh, bylo to pozadí, na základě kterého naše vláda a náš parlament se rozhodlo zúčastnit eh, této mise ve Středoafrické republice. Já jsem nesmírně potěšena tím, že jsme se zhostili této příležitosti a ráda bych poděkovala i SVČ za to, že ten proces byl nesmírně bezproblémový, že ta podpora z naší strany byla úžasná, bez toho, bez ní bychom se nebyli schopni zúčastnit. My jsme v podstatě poprvé museli projít takovou tou evropskou byrokracií, byl to úžasný prostředek, úžasná příležitost nás podílet, podělit se poté i o naše zkušenosti s našimi partnery, se zástupci EU. Pan Mariani se o tom již zmínil. E, dva naši e, zástupci u výcvikové mise v Mali budou působit v letošním roce a dva v příštím roce. Pan Mariani se o tom již zmínil. Vy vlastně, pane Mariani, vy jste v podstatě zmínil veškeré body z mé prezentace, tak já už opravdu velice stručně a tak nějak pouze pocit náš z té spolupráce s EU v oblasti obrany, protože to je doplňkem celkové spolupráce mezi Gruzí, Evropskou unii, celé té mozaiky spolupráce, jež mm, je pro nás nesmírně důležitá. My se samozřejmě těšíme na bilaterální setkání, rozhovory se zástupci SVČ, v tomto měsíci v Gruzii. Díváme se na možnosti další spolupráce, nejenom pokud je o účast eh, v mm, misích eh, krizového řízení, krizového charakteru, ale i v ostatních oblastech, které by byly přínosem pro naše partnery, pro EU. CSDP panel o kterém se, eh, společné obrané a bezpečnostní politiky, o tom se eh, kolega zmínil. To je úžasná příležitost, platforma pro sdílení zkušeností, poučit se od našich partnerů. Dále jsou to mm, nesmírně důležité oblasti bezpečnosti celého tohoto regionu, čili pro nás je to nesmírně důležité účast na tomto panelu. A tím by ukončila můj příspěvek a těším se na dotazy. Děkuji. Děkujeme a nyní pan Karamecký má slovo. Vážená paní předsedající, vážení členové eh, výboru eh, SED, já jsem generál Kremenecký z mise na Ukrajině. Samozřejmě, že Ukrajina zvažuje možnosti na účasti různých bezpečnostních misí. Je to příspěvek i naší národní bezpečnosti a my se aktivně zúčastňujeme na různých operacích krizového řízení v Africe. Například zúčastnili jsme se zároveň všech misí NATO. Je to opravdu jedna z, z mála států v této kategorii, která se zúčastnila všech těchto misí. V roce 2005 jsme podepsali rámcovou dohodu s EU a ve stejném roce bezpečnostní dohodu, která nám umožnila výměnu informací o jednotlivých misích, operacích, které jsou eh, důležité pro obě strany. Ukrajina se snaží aktivně zapojovat do misí v rámci společné obrany a bezpečnostní politiky. Naše první zkušenost byla například EUPOL mise v Bosně a Hercegovině. Tam jsme měli 5 až 12 policejních eh, důstojníků kteří tam v podstatě byli po celou dobu celé působení tohoto mise. V roce 2008 jsme byli pozváni eh, k úsilí v oblasti boje proti pirátství eh, ze strany EU a zároveň eh, jsme se zúčastnili různých vojenských výborů, zúčastnili jsme se například v oblasti plavidel um, uh, a jejich působení v rámci, firm, v rámci mise Atalanta. To bylo pro nás nesmírně důležité. Ovšem bohužel tato účast nakonec ní, s ní sešlo z různých právních důvodů, proto jsme nemohli například ani, eh, ani vyslat eh, Um, leteckou hlídku do této oblasti. Ovšem nakonec jsme například využili naši fregatu, kterou, která působila v rámci této mise 6 měsíců v tomto regionu. A první um, čas představoval pouze tři měsíce, například Ocean Shield, operace NATO a poté ještě čtyři měsíce v rámci EUFOR Atalanty této mise. Pro Ukrajinu to byla úžasná příležitost v rámci tohoto nasazení. Naše fregata plnila opravdu všechny úkoly bez jakýchkoliv výjimek, opravdu se aktivně zapojila do jednotlivých operací, e, jednak to byla ochrana civilních plavidel, boj proti pirátským aktivitám, propojení s jinými námořními silami NATO, USA, Číny, ostatních, e, ostatních států. Pan Mariani se o tom zmínil. My například jsme součástí eh, plavidel celé fregaty, máme tam například i helikoptéry, ochrana hranic, 250 našich vojáků tam působí, jedna helikoptéra, která je aktivní, dále jsme pokryli 10 000 kilometrů území, 45 dní jsme patrolovali na otevřeném moři, 50 letů, 25 hodin letu našich naši helikoptery, například v tom bylo rovněž započteno. Ukrajina je opravdu eh, jedním z největších přispěvatelů do Atlanty z naší kategorie zemí a když hovoříme o zdrojích, které se využívají, tak skutečně i z finančního hlediska přispíváme těmto operacím opravdu od eh, nezávislosti Ukrajiny. Velice aktivně jsme se zapojili. Pro nás to je nesmír, pro nás to je opravdu veliký příspěvek, který poskytujeme. A Atalanta, ano, to je úspěšná mise a Ukrajina jí přispěla eh, svým dílem do mlína. Samozřejmě, že musíme analyzovat ještě výsledky, to je jasné, našeho působení. Ovšem povedlo se nám alespoň stanovit velice úzkou, založit úzkou spolupráci s evropskými institucemi, včetně Evropského vojenského výboru, štábu vojenského, mm, Eh, plánovacím ředitelstvím, všemi institucemi, které jsou důležité na tomto poli. Ukrajina je nadále zaangažována v rámci společné obrany a bezpečnostní politiky. Budeme se zúčastňovat dalších EU operací v oblasti řízení krizi. Naše asociační dohoda, která byla nedávno ratifikována Evropským parlamentem i ukrajinským parlamentem, nám nabízí další nástroje, instrumenty pro účast na těchto misích. Samozřejmě, že jsem připraven odpovědět na jakékoliv dotazy z vaší strany. Děkuji. Děkuji vám, pane Kremenecký. Než otevřu debatu a dám prostor vašim otázkám, tak bych chtěla poznamenat dvě věci. Za prvé, sekretariát a předsedkyně zamýšlejí pozvat další partnery Moldovu a další partnery Evropské unie v rámci aktivit SBOP. A za druhé, obě země, především Ukrajina, ale i Gruzie, výrazně přispívají k našemu bezpečnostně obranému úsilí, přestože sami čelí vážné bezpečnostní situace. Ukrajina čelí externí invazi, přesto zůstává loajální a zaangažovaná. Ta samá situace se odehrála, nadále odehrává v Gruzii je tady proces narušování jejich hranic a je ohrožována, narušována její teritoriální celistvost. Přesto Gruzie výraznou měrou přispívá k našim aktivitám. Nyní zahájím, zahájím debatu, prosím. Pan Geller, prosím. Koordinátor za lidovou stranu, děkuji. No vlastně jenom stručně. Chtěl bych srdečně poděkovat za všechny podrobné informace. Já jsem předtím neměl přesný přehled o tom, jaký rozsah má naše spolupráce se třetími státy a domnívám se, že pan Mariány stále ještě hledáte tlumočení, nebo to funguje, nebo jste to našel? čtvrtý kanál, kanále Quattro. Takže srdečně vám děkuji za informace, které jste nám poskytl. Myslím, že bychom eh, ten instrument měli brát tak, eh, jak je. Vy jste to velmi přesně formuloval. Jedná se o účast. Tato účast je politickým nástrojem a jde o setrvalý dialog. To si myslím, že jsou ty dva hlavní parametry. Za prvé ukázat, že eh, svou eh, společnou bezpečnostní a obranou politikou sledujeme co si, co nachází pozitivní odezvu i u jiných států, je to politika, která je i v zájmu těchto jiných států a díky tomu vedeme dialog, který umožňuje i v krizových dobách partnerům lépe porozumět. V tomto smyslu doufám, že budeme spolupráci posilovat do budoucnosti, že se podaří zahrnout i další státy. Uměl bych si představit třeba na jižní straně středozemního moře, myslím třeba na Tunisko, to je země, která v celé té oblasti v podstatě je takovou kotvou stability a myslím, že bychom také měli zvážit, zda tu nemůžeme něco udělat a ta otázka by zněla, zda jste na Tunisko v této souvislosti už třeba mysleli? Děkuji. Paní Liozing, prosím. Děkuji. Děkuji za zprávy, za informace. Evropská unie se snaží, a pan Gáler to teď řekl, Evropská unie má i svá přání směrem na jih a usiluje o to, aby se stále více třetích zemí účastnilo misí, případně byly i součástí bojových jednotek. Pokud jsem to dobře našla, je to zatím 45 států, které se jednou či opakovaně účastnily misí Evropské unie. Se zájmem jsem si vyslechla nejenom ty úvodní zprávy o situaci spolupráce Ukrajiny a Gruzie, přečetla jsem si i ten doprovodný dokument od Evropského institutu pro bezpečnostní studie CSDP Getting Third States on Board, tedy SBOP, třetí země s námi na palubě tomto dokumentu je to prezentováno i tak, že užitek z těchto často relativně malých kontingentů, když se zapojí hodně zemí s malými kontingenty, tak je ten efekt pak nevelký. To znamená, že náročnost integrace těch mnoha malých kontingentů je taková, že ten efekt je tím snižován. Já bych si netroufla to uh, nějak vykládat, ale je to tady prostě napsáno. Jsou v podstatě ty země označovány jako aktér druhé kategorie, které v rámci té misi nemají do věcí moc co mluvit. Tak to v tom dokumentu stojí. A já bych se přece jenom tedy ještě chtěla zeptat, kde je tedy užitek této integrace? Kde ho mám vidět? Pan Mariany a pan Gáler říkal, že jsou to především politické důvody, které vedou k zahrnutí nebo k východnímu partnerství. Já mám takovou tezi a mě by zajímalo, zda mi na to může někdo odpovědět. Hlavně odpověď reakce pana Marianyho by mě zajímala, zda případně by mohlo jít i o zbližování zbraňových systémů. Zda jde o to, že ta integrace má za cíl přibližování zbraňových systémů. To by byla teze, případně otázka. Zda může jít i o to, aby se podporovaly nákupy zbrojních systémů z evropských zemí. Na to jsem se chtěla zeptat. Děkuji vám. Děkuji, pan Štětina. Děkuji, paní předsedkyni, za slovo já mám e, otázku ke všem čtyřem panelistům e, a potom především panu Borisi Kremelskému. E, minulý týden náš bývalý ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg, který je také předseda strany, za níž mám čest být v Evropském parlamentu, prohlásil, že je potřeba podpořit Ukrajinu daleko více než jenom sankcemi a přímo vyzval Evropskou unii k tomu, aby na Ukrajinu dodávala munici a zbraně. A já se chci zeptat panelistů, co si o této myšlence myslí. Mr. Pan eh, muchas gracias. Mi pregunta es si realmente Děkuji. Chci se zeptat, zda se je to argumentace kvantitativní nebo i kvalitativní? Vede to tedy i k lepší kvalitě? Spíš to vypadá jako taková akademická věc, než že by to bylo praktické či pragmatické řešení. Středoafrická republika ten gruzínský kontingent, nevím přesně, co tam dělají a nevím, jak to dělají, ale Říká se, že se tam zabránilo genocídě. To je nejenom Bangi, ale Bangasu a další. To jsou teritoria, kde, o kterých se prakticky nic neví, ale umím si představit, že se tam konaly etnické čistky. Tedy proto mám pocit, že bychom neměli být tak samolibí. Uh, se svou vlastní existencí. V Bangí kdyby v Bangí mělo dojít eh, k etnické katastrofě, tak tomu se možná podařilo zabránit. Ano, um, myslím si, že je velice důležité, aby byly implementovány minikontingenty. Tady se hovoří o právních problémech, lidská práva, uh, rovné postavení pohlaví v republice malí, ale pak ještě Kigali, Tesalit, tam není problém rovnosti pohlaví, tam nejde ani o problémy e, právníků nebo nějaké metafyzické problémy. Nikoliv, tam to e, všechno v podstatě začíná za dveřmi táborů v Bamako. Tedy nazývíme věci pravými jmény e, výcvikové kontingenty. Jsem slyšel, že se tomu říká, no to nevím, co k tomu říct, nevím, co říct, i o tom hovoříme. Vy víte naprosto přesně, že je to v podstatě rituální školení, jak vystupovat proti paramilitárním skupinám. O to v Mali jde. Tam skutečně se bojuje s terorismem. Taudony, Kidal a další oblasti celé této oblasti, tam všude. Tedy všechna ta opatření, to je v podstatě jenom kapka v moři. Tam eh, by měla být eh, nejlépe možná vyzbrojená armáda v rámci těch opatření na Sáře. no, ale nevím, co k tomu říct, když říkáte, že se tam eh, importují vojenské jednotky, které vlastně ne, netuší, jak postupovat při boji v poušti. Oni vůbec nevědí, co to znamená bojovat na písku. Logistická podpora, tohle všechno, to oni neznají. No tak co tam ty armády, prosím vás, budou dělat? Mám teď na mysli francouzskou armádu, ona to dělá dobře, ale s tou logistikou opravdu zápolí. Takže rád bych opustil ty metafyzicko-filozofické diskuse proč se nedá uvažovat o jedině armádě, která v poušti může fungovat, a to jsou vojenské jednotky Čadu? Pan Zemko, prosím. Rád bych poděkoval za všechny tyto zajímavé informace. A rád bych řekl to, že Ukrajina a Gruzie, to je takový opravdu velice konkrétní případ zemí, které sami čelí velice svízelné situaci natolik svízelné, že všechny civilní i vojenské síly by mohly vlastně využívat na obranu svého území. A i přesto tyto dvě země již mnoho let se zúčastňují v těžkých misích, obtížných misích. Já osobně na základě vlastních mých zkušenosti si pamatuji úžasnou spolupráci s kolegy z Ukrajiny, z Ukrajiny, Gruzie, například v Iraku, opravdu zároveň eh, nejenom teda eh, z Ukrajiny, ale i z Gruzie kolegové na tom spolupracovali velice aktivně. A je, ano, je jasné, že prostě mm, je to nesmírně obtížné. Já vím, že, nemají dost, že nemáte dostatek prostředků, ale tam jste fungovali úžasně. Ovšem, nyní trošku z jiné strany. Eh, samozřejmě, já si myslím, že je velice pozitivní, že se zúčastňujete těchto mezinárodních misí. Ovšem, nyní dovolte dvě otázky. Každá taková mise je důležitá pro Evropskou unii, důležitá pro země, kde probíhají tyto mise, ale zároveň i pro ty země, které tam vysílají své chlapce, své vojáky a právě proto bych se chtěl zeptat, zda tyto zkušenosti z těchto mezinárodních misí se poté využívají při budování vlastních vojenských složek a potenciálu. To je první otázka. A druhá, která je spojená s touto první otázkou, ano, taková mise, tam v podstatě dochází k výcviku vojáků, ale i důstojníků a právě proto vojáci, kteří se zúčastnili z Gruzie, z Ukrajiny na těchto misích, maj, eh, v podstatě možná mm, mají určitou potom možnost rychlejšího kariérního postupu v národních armádách. Je tomu tak? Děkuji a nyní se obracím na panelisty. Začneme panem Mariným, prosíme o zodpovězení otázek a potom dostane slovo paní Kekenace a potom pan generál Kremecký. Děkuji. Nejprve k prvé otázce, kterou položil pan Gáler. Ano, dialog je opravdu klíčovým aspektem, stejně tak, jak jste to zdůrazňoval. A to zejména tento typ spolupráce. Jistě my se obracíme na sousedy a nejenom sousedy v rámci východního partnerství, jenom pro vaši informaci. působíme na základě mandátu, který jsme obdrželi od eh, rady a eh, nyní eh, zahájíme jednání s Marokem. A toto jednání pokračuje. Tolik tedy na vaši otázku s tím, že se říkalo, že se máme poohlednout i se stejnou pozorností i po sousedech v okolí Středozemního moře. A já v té souvislosti myslím i na subsaharskou oblast. Druhá otázka se spíše týkala vztahu k Evropskému ústavu pro bezpečnostní studie. Víte, že tento Evropský institut pro bezpečnostní studie je naprosto nezávislý. Jeho stanoviska jsou tedy stanoviskem vždy konkrétních autorů. Ale v tomto ohledu sdílím váš názor. A to, že je tu takové novinářské úsilí používat například silné eh, výrazy. Ty náklady jsou poměrně vysoké a to je překvapivé konstatování jenom pro vaši informaci. Každá partnerská země eh, také přispívá finančně eh, se svou účastí na těchto operacích takže náklady na vojenské operace nesou eh, vysílající orgány. Proto tady nejsou tedy žádné náklady, které by hradila Evropská unie. Právě naopak, když děkujeme partnerským zemím za jejich intervenci, za spolúčast na operacích Evropské unie, a pokud to takto mohu říct, i když jsou v situaci, tak přesto se snaží eh, ty eh, operace podpořit finančně. Také jste se zmiňovali a, a citovala jste eh, opravdu, že někdy působí jako aktéři druhé třídy. Já si myslím, že se to opírá o tak takové staromodní způsoby zapojování eh, třetích zemí, ale mezi tím se odehrálo mnohé právě, abychom nevzbudili takovýto dojem. Například z hlediska poskytování informací, když eh, máme nějaké představy, jak chceme rozvíjet partnerství, tak přitom je nesmírně důležitý dialog a já zdůraznuji význam dialogu, protože ta včasnost informací je velice důležitá. Autor tohoto článku uh, hovořil o tom, že třeba vznikne nějaká uh, myšlenka, která je ale mimo úsilí zaplnit určité mezery Eh, nyní máme takovou strategii, že při přípravě operací konzultujeme všechno s partnery a víme, zda a kde se mohou zúčastnit či ne. A I partneři vypracovávají návrhy sami, konají se setkání předtím, než padne rozhodnutí a já vždy říkám, že takováto setkání profitují z včasnosti a e, samozřejmě není možné všechno dotáhnout až do posledního bodu. E, některé prvky jsou rozhodovány později. A jaký je tedy přínos? Z hlediska politického přínosu bych se zmínil alespoň o třech prvcích. Legitimnost, to je tedy velice dobré pro Evropskou unii, když se e, spolu s námi zúčastní třetí země, sdílejí naše cíle. Vytvoří se taková situace, kdy partnerské země e, se e, tak nějak per definicionem přibližují EU a je to také v zájmu zachování dialogu. To je důležité před vlastní účastí, ale to není konečný cíl. Cílem je vést dialog, který nás, eh, nám umožní společně identifikovat řešení, abychom lépe pochopili, jak řešit různé typy krizových situací. Tady není rozhodně žádný záměr, že bychom chtěli prodávat mm, nebo něco nebo zaujali komerční přístup. Eh, Přiznávám, že s něčím takovým jsem se nikdy nesetkal. Třetí otázka, jak jsem ji pochopil, se týkala zejména eh, našeho ukrajinského kolegy. Mně nezbývá, než souhlasit eh, s španělským poslancem, který vystoupil. Já jsem eh, nechtěl hovořit příliš opatrně, ale možná se mi to nějak nepodařilo. Já jsem chtěl říci, že doufám, že za několik let budeme schopni Eh, skonstatovat, že se podařilo dosáhnout určitých výsledků a že se podařilo zabránit nebezpečným situacím. A eh, to jsou operace, kdy eh, působí Evropská unie na základě požadavku těch zemí, například Středoafrické republiky a chceme také umožnit OSN zajistit mnohem rozsáhlejší operace, která nyní působí od poloviny září, je mnohem rozsáhlejší z hlediska počtu eh, účastníků. A já se omlouvám, pokud jsem vzbudil nějaký dojem, že uh, příliš eh, rychle hovořím o pozitivních výsledcích, ale někdy neseme kolektivní odpovědnost, abychom opravdu spravedlivě prezentovali výsledky Evropské unie a to jsou objektivně eh, dobré výsledky, které bychom neměli zakrývat. A druhá vaše otázka je naprosto jasná. Evropská unie maximálně respektuje lidská práva. Tady není žádné kdyby nebo ale, tady není vůbec eh, nic, co bych eh, mohl uvést. Vy jste se zmiňoval o určitých situacích a o zástupcích Evropské unie. Ti nebudou nikdy zavírat oči před eh, eh, situací, která si vyžaduje tu nejzávažnější pozornost. A ještě jedna věc výcvik praporů eh, v Mali. To je velice dobrý příklad výcviku nebo vyškolení. A pokud vím, tak se to týká za přípravy na závažné situace, tento výcvik, ale také bych chtěl eh, říci, že Evropská unie musí věnovat pozornost otázkám lidských práv a rovnosti pohlaví. Máme eh, u každé mise eh, poradce jednu osobu, která je zodpovědná za tuto oblast lidská práva a rovnost pohlaví. A je možnost tedy se spojit s tímto odpovědným poradcem. A chtěl bych ještě říci, že věnujeme maximální pozornost těmto eh, základním zásadám. A teď poslední dvě otázky, pokud se nemýlím byly spíše směřovány na zástupce Ukrajiny a Gruzie. Nyní má slovo od paní Tamar eh, Kekenadze. Prosím. Děkuji za zajímavé otázky. Pokusím se na ně rychle odpovědět zejména na ty, které se týkají spolupráce Gruzie s Evropskou unii. Byla to otázka eh, kvalita versus eh, kvantita a to je opravdu oprávněná otázka. Eh, vybíráme jednotky, které vysíláme na mezinárodní mise a my jsme byli již od roku 1999 součástí takovýchto misí v Kosovu a také v Afganistánu. V Afganistánu jsme měli více než 12 vojáků s vojenskými zkušenostmi a také se zúčastnili té mise do středoafrické Středoafrické republiky a ty měly zkušenosti z Afganistánu. Jsme tedy přínosem eh, pro tyto mise, ale i eh, naši eh, vojáci se také velmi mnoho přiučili z těchto interakcí z té mise ze Středoafrické republiky. Bylo tam vedení v srpnu, provádíme určitě monitorování a e, uvidíme, jaký bude budoucí e, výcvik té rutinní součást e, a my se snažíme tedy přizpůsobit náš výcvik a to tež se to týká naší účasti ve Středoafrické republice a kompletní analýzu provedeme po ukončení této mise v prosinci. Co se týče nákladů a zdrojů, to je pravda. Je to poměrně nákladné, pokud zohledníte, že e, e, většinu e, her vysílající země. My se snažíme dosáhnout určitého Prahu, ale když se rozhodneme zajistit a nést tedy další finanční zátěž, například ty dva pozemní prapory a ty byli speciálně vyškoleni pro nasazení v Afganistanu, ale je to pro nás příležitost, jak dále posílit spolupráci s EU a jak e, můžeme tedy přispět a to nás těší. A jedna z otázek e, e, Zmiňovali jste se o bojových skupinách. To je oblast, kterou bychom chtěli proskoumat jako eh, další možnost spolupráce a bude to také eh, součástí našeho jednání v listopadu. A jedna z posledních otázek, která nebyla směřována na mě, ale přesto bych se chtěla k tomu vyjádřit. Týká se to podpory Ukrajiny. Eh, Ukrajina by měla obdržet podporu EU, to, k tomu se nebudu vyjadřovat, to závisí na členech EU, ale co se týče Gruzie, my máme velice těsnou spolupráci s Ukrajinou a snaží, snažíme se ji podporovat, jak je to jenom možné v mnoha oblastech. Děkuji. A nyní má slovo pan Boris Kremenecky. Jenom eh, velice eh, rychle. Já se omlouvám já se omlouvám, ale já jsem vlastně neobdržel odpověď na mou otázku. Pane Mariány, vy jste mi eh, skutečně neodpověděl na mou otázku. Já jsem ji možná eh, nepoložil eh, dost dobře, ale já jsem hovořil o praktických aspektech. Říkal jsem, že kromě toho tábora, kde jsem se eh, připravují eh, prapory v Mali. Tu jsou ještě další důležité aspekty. Eh, ty prapory jsou operativní přímo v místě, ale to zjistíme, až když jsou konfrontováni s teroristy, s islamistickými bandami. To byla tedy praktická otázka. Usilujeme o efektivní spolupráci práci, když je nutné eh, bojovat v poušti, tak někdo nepotřebuje ovládat filozofické otázky, ale potřebuje konkrétní přípravu. Eh, je třeba správně postupovat. Potom to je tedy ta důležitá otázka. Eh, proč provádíme vojenský eh, výcvik eh, složek, které vůbec nemohou být nasazeni s výjimkou těch francouzských, protože vůbec neznají eh, boj na poušti. Měly by to být tedy skutečné vojenské jednotky. Malý čat, kdo tam tahal kaštany z ohně, na to se ptám, nejde o filozofické, metafyzické otázky, o lidská práva, mně jde o to, kdo konkrétně bojuje proti eh, těžce ozbrojeným islamistickým teroristům. Já se ptám, kdo je tedy na to dobře připraven. Já bych vám chtěla poděkovat za tento příspěvek, ale obávám se, že ten rozsah vašeho dotazu překračuje oblast kompetencí pana Marianyho. Prosím obraty se s touto otázkou eh, na odpovědný orgán eh, nebo potom eh, při jednání například s paní, paní Morgerini. A nyní se tedy obracím na pana Borise Kremeneckého a pokud pan Mariany chce na to ještě odpovědět, dostane tedy slovo posléze. Velice stručně. Kvalita, kvantita. Jednotky, které posíláme do, oper- do mezinárodních operací, tam mají dvě úrovně certifikace. Na národní úrovni pro NATO samozřejmě NATO potřebné a pro EU EO. Čili my nemůžeme říci, že by nějaká jednotka nebyla připravena. Všechny naše vojenské jednotky jsou plně interoperabilní, plně připraveny pro jednotlivé operace a pro nasazení. Dále podpora Ukrajiny například zbraněmi. To byla další otázka, která zde zazněla. Ano, krátká odpověď. My s našimi partnery, kolegy na bilaterální úrovni o tom hovoříme, o militární, vojenské, technické spolupráci a pomoci. A prosím, nezapomínejte, že my jsme vlastně jedinou, eh, jedin, v podstatě jediným národem, kde lidé umírali pro evropské ideály, pro evropské hodnoty pod praporem EU. Na to se nesmí zapomínat. Druhá záležitost, zkušenosti, které jsme načerpali v mezinárodních operacích. Samozřejmě, že využíváme pro reformu, transformaci našich vojenských armádních složek. Tyto zkušenosti je to bez pochyby i přími účastníci těchto operací přináší obrovské zkušenosti. Dále jsou to válečné skupiny, my se zúčastňujeme aktivně tohoto konceptu. Jistě víte, že tento koncept těchto bojových skupin by měl být trošku přizpůsoben. Už ta situace není taková jako před deseti lety, když byly vytvořeny. Děkujeme. Pane Mariany, chtěl byste ještě k předchozí poznámkám? něco dodat? Já se omlouvám kolegovi, pokud jsem neodpověděl na všechno. Ta otázka jistě zachází nad můj mandát. Ovšem, jestli dovolíte, alespoň bych se s vámi podělil, mm, co jsem se dověděl na schůzkách s, s OSN, protože OSN rovněž hraje určitou roli reportuje ohledně úrovní výcviku batalionu, eh, které se například využívají právě, právě v té misi Mali, úroveň uspokojení tam byla pozitivní. Ve druhé etapě u EUTM Mali mise je fáze, která se nazývá retraining, to znamená ty jednotky, které prošly bojovou etapou, se vrací a prochází dalším cvičením. Nedostatky, o kterých bylo, které byly sděleny, Samozřejmě tato operace probíhala od lonského roku pouze, ovšem oni teda poté projdou dalším školením, dalším cvičením v těch oblastech, ve kterých došlo k nedostatkům neuspokojivým výsledkům. Toto je vše, co jsem slyšel já. Ovšem, budete-li mít zájem o nějaké hlubší další informace, umožním vám kontakt s těmi správnými kolegy, kteří by na to odpověděli. A nyní říká paní předsedající, bych ráda ukončila tento bod našeho programu. Poděkovala bych panelistům, panelistům za jejich úžasné vstupy a odpovědi na otázky, které zazněly u všech otázek. Děkujeme za účast. Další setkání sede výboru proběhne 5. listopadu. A tím, dámy a pánové, končím dnešní setkání.